So, dear colleagues. Vážení kolegové, zaujměte místa, abychom mohli začít. Začnu sdělením předsedkyně. Musíme potvrdit doporučení koordinátorů ze zasedání koordinátorů, které proběhlo včera. A potom přeskočíme na bod 17 a 18. a budeme mluvit o těchto dvou zprávách společně. Takže první bod, který vám musím oznámit, je to, že budeme mít mimořádné zasedání ve Štrasburku, a to 10. června. Abychom mohli schválit celý asilový balíček, protože parlament o tom musí hlasovat v červnu. A proto budeme mít toto mimořádné zasedání 10. června ve Štrasburku. Koordinátoři také rozhodli, že požádají o zprávu z vlastního podnětu na téma hodnocení spravedlnosti v Evropské unii, protože spravedlnost má zajistit objektivní, nebo hodnocení má zajistit objektivní a spolehlivé údaje o fungování justičních systémů ve všech členských státech. Koordinátoři také odsouhlasili, že pozveme právní službu na prezentaci do našeho výboru, a to 6. května. Na téma konfiskace zpráva Makovej. A o této zprávě se pak bude hlasovat v našem výboru 7. května. Potom delegace do Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové návyky. Tato cesta proběhne 18. a 19. července. Koordinátoři rozhodli, že připraví otázku k ústnímu zodpovězení pro komisi a pro radu v návaznosti na usnesení o implementaci interní bezpečnostní strategie EU. tedy k druhé zprávě komise. Já myslím, že toto byla všechna sdělení a teď se vás jen chci zeptat, jestli souhlasíte s těmito doporučeními. Koordinátor. Nevidím žádné námitky, takže jsou schválena. A pustíme se rovnou do bodu 17 a 18. Na pořadu jednání je to společná rozprava o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Zpravodajkou je paní Sargentini a o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. Zpravodajem je pan Kirchhoff. 5. února komise předložila parlamentu svůj návrh směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a také e, nařízení o informacích doprovázejících převody finančních prostředků. Ty dva návrhy se týkají boje proti organizovanému zločinu a terorismu přes finanční transakce. Stojí za to změnit, že tyto akty, jak byly navrženy, mají velký dopad na ochranu údajů a v tomto ohledu se tyto dva návrhy týkají takových otázek, jako je definice koncepce daňového trestného činu, proporcionality, a tak dále. Zbytek nechám na spravodajích. Musím vás informovat o tom, že jsem dostala dopis od předsedy pracovní skupiny podle článku 29 s hodnocením důležitých otázek ve věci ochrany údajů, o, kterých, o které jde v těchto dvou legislativních návrzích. A musím vás informovat o tom, že výbor ECON se domnívá, že výbor LIBE nemá pravomoci u těchto dvou aktů. Je možné, že tento problém bude muset vyřešit konference předsedů. Já nejprve dám slovo paní zástupkyni komisy, aby nám k oběma věcem něco řekla, a potom zpravodajům. A potom zahájíme diskuzi. Takže za Evropskou komisi tady máme zástupce, je to pan Fron a pan Meký. Máte slovo. Mikrofon, prosím. No, better. Už je to lepší? Dobře, omlouvám se. Já budu poměrně stručný, protože pokud vím, tak nemáme moc času. Ale samozřejmě mohu reagovat na otázky, které se objeví v diskuzi. A chtěl bych zdůraznit hlavní věci, které se toho týkají v kontextu revize eh, této směrnice. První důležitá věc je to, že jde o revizi stávající směrnice. Není to tedy úplně nová legislativa. My jsme dál rozpracovali to, co už tam bylo, a to z řady důvodů. Ale není to žádná revoluce a není to nic nového. My jsme provedli revizi v zásadě ze dvou důvodů. Prvním je ten, že v Evropské unii jsme vždy sledovali mezinárodní standardy, na kterých pracuje Mezinárodní pracovní skupina. To je ten hlavní mezinárodní orgán v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Ty standardy byly v nedávné době upraveny s podstatným způsobem a my jsme se samozřejmě domnívali, že je potřeba přizpůsobit rámec EU těmto mezinárodním standardům. A také jsme provedli naše vlastní vyhodnocení fungování směrnice, té třetí směrnice proti praní špinavých peněz. A zjistili jsme, že stojí za to vylepšit celou řadu věcí na základě naší vlastní revize stávající směrnice. Jaký byl výsledek? Je tady řada důležitých úvah, oblastí, záležitostí, kde byly provedeny změny, na ty se zaměřím. Samozřejmě začíná to otázkou pole působnosti tohoto aktu. My jsme ho rozšířili ve čtvrté směrnici proti praní špinavých peněz v našem návrhu a to znamená, že jsou tam teď všechny formy hazardních her všechny spadají do pole působnosti směrnice. Důvod je ten, že ve velkém počtu členských států už to tak je. Ukazuje se, že opravdu hrozí, že v souvislosti s hazardními hrami, které nepokrývá stávající směrnice, dochází k praní špinavých peněz. Připomínám, že tam patří teď kasína, onlineová a offlineová kasína, ale také další formy sásky a podobně. Ty, ty sásky například nejsou v působnosti. A proto jsme ve čtvrté směrnici zašli ještě dál, abychom se drželi i mezinárodních standardů. A to patří, abych tak řekl, politické vůli Evropy stát v popředí boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. A řídit se nejen mezinárodními standardy, ale když je to nutné, zajít i dál a být ještě ambicioznější. A takto se to projevuje i v této oblasti. Také navrhujeme, že se sníží práh po kterém je třeba přijmout určitá opatření proti praní špinavých peněz v případě obchodníků, kteří obchodují s vysoce hodnotným zbožím, například se šperky. Bývalo to 50 tisíc eur. V takových případech chceme identifikovat zákazníka, my jsme to snížili na 7,5 tisíce eur, protože několik členských států, které jsou, abych tak řekl, obezřetnější a mají někdy velice nízké Prahy, někdy 2-3 tisíce eur. A my proto navrhujeme, že to snížíme na polovinu toho, co to bylo předtím, nebo co to vlastně pořád ještě je. A také jsme upřesnili, že daňové trestné činy jsou trestným činem, které často vedou k praní špinavých peněz a ty jsou proto také pokryty v této směrnici. Odpovídá to přístupu, který jsme zaujali už předtím. Směrnice se týká eh, výtěžkům ze všech trestných činů, které jsou dostatečně závažné, konkrétní a podléhají minimálně trestu odnětí svobody na jeden rok v členských státech. A to tež platí i pro daňové trestné činy. Na vnitrostátní úrovni se ukázalo, že i daňové trestné činy tato směrnice pokrývá. Jedna z hlavních změn v mezinárodní aréně je to, že standardy mnohem více zdůrazňují to, čemu se obecně říká jako přístup založený na vyhodnocení rizika. A to znamená, že byste se měli zabývat konkrétními riziky ve vašem podnikání na sektorové úrovni, na národní úrovni a také na národní úrovni, zejména v případě EU, a měli byste přizpůsobit přijatá opatření rizikům, před kterými stojíte. A to je důvod, proč řada z výjimek, které jsme měli nebo stále ještě máme ve směrnici, nenavrhujeme dál. Naopak navrhujeme, že budeme postupovat na základě přístupu mm, vyhodnocení rizika a potom na základě faktického vyhodnocení situace přijmeme příslušná opatření proti praní špinavých peněz. A to je a mm, podle nás hlavní vylepšení na mezinárodní úrovni. A my jsme to převzali v tom našem návrhu. Protivahou, abych tak řekl, jistého stupně flexibility a proto nejistoty, zvlášť, když to bude nové, je to, že jsme Evropský dotační orgán v oblasti finančních služeb požádali, aby připravil vodítka a regulatorní standardy pro vyhodnocení rizika a v příloze k návrhu jsme uvedli faktory, které je třeba zvážit při hodnocení rizika. To bude něco, na čem se ještě bude muset v souvislosti se směrnicí pracovat budoucnosti ta směrnice už nebude natolik otevřená jako teď. V souvislosti s tím, co jsme udělali, nejdřív se musíme podívat na konkrétní rizika a potom na přizpůsobení a výjimky z určitých povinností. Samozřejmě také máme, nebo má, pracovali jsme na oblasti vlastnictví, prospěšného vlastnictví, vlastnictví, které přináší určitý prospěch. A je třeba zjistit, kdo je fyzickou osobou, která stojí za určitou právní konstrukcí, právním ujednáním, společností nebo trustem. My jsme ta pravidla upřesnili v tom smyslu, že práh vlastnictví 25 v nějakém podniku dává vzniknout takovému vlastnictví, pokud ti to lidé mají, alespoň 25 v podniku, musí se identifikovat a musí to projít celým řetězcem podnikového vlastnictví, aby se zabránilo tomu, že lidé na první úrovni podnikových struktur neměli tyhle věci snadné, musí se opravdu projít všemi těmi stupni a musí se zjistit, kdo je fyzickou osobou, která zatím stojí. Já vím, že v tomto kontextu je to zvlášť zajímavé a proto chci něco říct k otázce ochrany údajů. Musíme vyvážit určité předpoklady, protože bod proti, boj proti praní špinavých peněz samozřejmě vychází z toho, že potřebujeme informace o finančních transakcích a zákaznících. Podstatou tohoto opatření k zabránění praní peněz je samozřejmě dostupnost a výměna údajů. Na druhou stranu samozřejmě máme velice důležité základní právo, ochranu údajů soukromých osob a v návrhu jsme to řešili tak, že jsme to řádně zvážili v komisi, zvážili jsme jednotlivé možnosti a dospěli jsme k závěru, že současný rámec pro ochranu údajů, který platí teď, i v kontextu, který, který veze, vede k jeho revizi, je odpovídajícím nástrojem a samozřejmě poskytuje i pojistky, protože otázky ochrany údajů se budou řešit v kontextu praní peněz, nebo boje proti paní praní peněz. Takže máme rámec pro ochranu údajů, jak je teď, a můžeme ho uplatnit i na praní špinavých peněz. Určité věci se musí upřesnit, ujasnit, to se většinou dává do úvodních ustanovení ve směrnicích, to též platí i tady. Máme tady řadu upřesnění, zejména jsme ujasnili, že boj proti financování terorismu a praní peněz je důležitým veřejným cílem, uznávají to všechny členské státy a samozřejmě to má také dopad na ochranu údajů, protože právě na tomto základě je možné vyměňovat údaje. Také jsme upřesnili, že daty, které pozbírají povinné subjekty, hlavně banky, se nesmí využívat pro komerční účely. Je to tedy účelově vázané v tom našem návrhu. A poslední věc, kterou tady chci říct, možná jste viděli, že je tady celkem rozsáhlá kapitola o finančních sankcích tato kapitola vychází z obecného přístupu komise u všech finančních služeb a příslušné legislativy v tom smyslu, že zejména v nedávné minulosti se změnilo to, co jsme obecně navrhovali a co jsme navrhovali v CRD 4. Samozřejmě budeme muset náš návrh přizpůsobit tomu, na čem se zákonodáci dohodli v oblasti sankcí, ale této směrnici vidíte, i v tomto návrhu vidíte, co v zásadě jako komise navrhujeme v kontextu legislativy pro finanční služby s určitým přizpůsobením vzhledem ke specifikům této směrnice, ale je to obecný přístup. Není to nic specifického pro tuto směrnici. A já myslím, že to je z mé strany vše. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní se obracím na zpravodaje paní Sargentini. Thank you, Chair. How... Děkuji, paní předsedkyně. Kolik minut mám? Yeah, but, but Ale to nejsou moje minuty. Takže já se budu snažit o stručnost. Na úvod bych přečetla název této směrnice. Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Já myslím, že je naprosto zásadní, abychom tady ve výboru pro občanské svobody měli na mysli plný název této směrnice. Také vzhledem k tomu, jaká debata probíhá ve výboru pro hospodářství. Jde o trestné činy, závažné trestné činy a terorismus. A já bych řekla, že to patří mezi naše pravomoci. Mně připadá v této debatě naprosto zásadní, jak vyvážit účinný způsob boje proti praní peněz a účinný způsob boje proti terorismu, financování terorismu, s tím, o čem mluvila Evropská komise, to znamená s ochranou údajů. A já bych se skutečně ráda víc podívala na ten přístup založený na vyhodnocení rizika, který navrhuje Evropská komise, protože ty dvě věci jsou samozřejmě v rozporu. Pro ty plány, které mám já, je důležité vědět, že bychom se měli věnovat otázce informací o vlastnících. V řadě případů otázku soukromí a transparentnosti můžeme vyřešit, pokud víme, o koho jde. Nejenom pokud podniky budou vědět, kdo je skutečně vlastní, ale i když veřejnost bude vědět, kdo je skutečným majitelem. A mně připadá velice důležité, aby to bylo co nejtransparentnější a můžete ode mě očekávat pozměňovací návrhy. V tom smyslu, že by informace o skutečných majitelích byly ve veřejných rejstřících a já myslím, že i tak můžeme vyřešit otázku ochrany údajů. Proč je to tak zásadní? Proč je tak zásadní řešit otázku praní peněz? Já vám uvedu pár čísel. Částka peněz, v oblasti praní peněz dosahuje 1,6 trilionu eur. To bylo v roce 2009. A útvar pro boj proti eh, zločinům OSN pro drogy a trestné činy říká, že 3,6 HDP představují právě tyto peníze. V Evropské unii vlády uvádějí asi 860 miliard eur každý rok. tolik peněz údajně proteče v oblasti nezákonných eh, činností. A to bychom, tyhle peníze bychom skutečně mohli využít v této ekonomické krizi. A je dobré vidět, že v úterý ve výboru Krim byla velká konference o všem, co souvisí s praním peněz. Včera ve výboru Ekon hlasovali o daňových únicích a daňových trestných činech. To je něco trošku jiného, ale musíme si ujasnit, co je daňový trestný čin a jestli máme jednu definici. V členské státy na slyšení Krim profesor z univerzity v Amsterdamu říkal, že to tak není. Takže v době hospodářské krize je podle mě zásadní, abychom bojovali proti daňovým trestným činům, abychom se pořádně zamysleli nad tím, jestli se tato směrnice také týká daňových úniků. Protože já myslím, že Každý politik má problém s tím, jak zajistit, že lidé, že podniky budou platit daně, když je platit mají. Mám tady ještě pár dalších bodů a pak předám slovo dál. Ještě jednou chci zopakovat, že nejlepší způsob, jak zabránit praní peněz a jak zabránit financování terorismu, je vědět, s kým máte co dočinění, vědět, kdo jsou majitelé a vědět, jaká jsou rizika. A myslím, že bychom se mohli vyhnout eh, vyšetřování v řadě případů, když bychom měli informace ve veřejných rejstřících. Já jsem také členkou výboru pro rozvoj a vzhledem k tomu, že podniky se snaží hledat lepší daňový režim jinde ve světě, mi to připadá velice jednoduché a v souvislosti s rozvojem mi připadá důležité, že musíme zajistit, že informace o podnicích a o jednotlivcích, kteří se snaží vyprat peníze, budou k dispozici i lidem mimo Evropskou unii. A ptám se Evropské komise. Když budeme řešit otázku skutečného majitele a skutečný majitel bude mimo Evropskou unii, je nějaký způsob, jak zajistit, že to bude veřejně známé? A pak mám ještě jednu otázku na Evropskou komisi k tomu přístupu založenému na vyhodnocení rizika. Jak my jako demokraticky zvolení politici můžeme mít pod kontrolou, jak se to bude dělat. A postarat se o to, že demokracie, soukromí a ochrana údajů budou řádně zohledněny. Když říkáte, že evropský, evropské rozhodčí orgány pro finanční aspekty budou tyto věci sledovat, kde do toho vstupují orgány na ochranu údajů? doufám ve velice dobrou spolupráci s Timofem Kirchhopem, který se věnuje další otázce v této oblasti a také se stínovými zpravodaji z jednotlivých politických frakcí. Chci vás také požádat o pomoc, abychom zajistili, že to všechno bude odpovídat našemu přístupu z hlediska ochrany občanských svobod a že můžeme začít. Protože to, co říká vývoj, výbor Ekon v podstatě znamená, že nemůžeme začít pracovat a to mi připadá opravdu problematické. Nová legislativa nebo eh, posílená, upravená legislativa v této oblasti je velice důležitá. Děkuji. Pan Kirchhoff. Paní předsedkyně, především chci jednoznačně říct, že je celkem zjevné, že tyto dvě záležitosti spadají do tohoto výboru. Můžeme se o tom ještě dohadovat, ale není pochyb o tom, když se podíváte na povahu této věci, když slyšíte, co říká komise, že účelem je samozřejmě vyřešit velice závažnou trestní hrozbu a proto je opravdu důležité, aby výbor Libe zůstal příslušným výborem. Já budu pracovat na pozadí, budu se zabývat technickými otázkami. Paní Sargentiny bude mít na starosti tu sexy stránku věci. Ona se bude bavit a já budu pracovat. Já se budu muset probrat dohodami o praní špinavých peněz. Budu mít problémy v Británii, protože tam orgány rozhodly, že tato nařízení budou přijata tak, že budou příliš velkou zátěží a je to až trapné, zvlášť pro malé investory a pro ty, kdo se zapojí do těch eh, peněžních systémů na velice nízké úrovni. Takže první slovo, které musím tady uvést, je proporcionalita. A musím ho uvést. Samozřejmě tady se budeme tak trošku tahat s paní z Argentiny, že já jsem stínovou zpravodajkou u té její části, já nevím, jestli ona je stínovou zpravodajkou pro mou část, ale Vztah se stínovým zpravodem je velmi důležitý a já se budu snažit pracovat s ní pozitivně. Velice rychle několik obecných postřehů. Ještě zopakuji to, co už jsem říkala. Ať už budeme dělat, co chceme, musíme mít jistotu, že nebudeme dělat nic, co bude příliš velkou zátěží pro obyčejné lidi, kteří si prostě žijí, investují, pohybují, přesunují peníze a tak dále. Myslím, že se musíme být vědomi, a to asi jsme, že jde o miliardy. Asistenti mi připravili statistiky. Jsou tam miliardy eur. Ano, jasně, to je jednoduché. Kolik je miliarda? Kolik členské státy každý rok stojí organizovaný zločin? Kolik stojí evropské daňové poplatníky? Korupce, to je jakýsi mor pro naši ekonomiku, pro naši společnost. Praní špinavých peněz je pouze jedním z aspektů této trestné činnosti, ale je to ta nejzávažnější činnost. A, a bylo mi řečeno, a každý si proberete, co to znamená, až 1,2 trilionu eur. A já jsem měl dnes ráno velký problém nějak si uvědomit, kolik je vlastně trilion. Možná, že paní Sargentiny nás s tím pomůže. Já myslím, že to asi tisíc miliard, nicméně. Pokud je to pravda, tak tolik to svět stojí každý rok, to praní peněz. A samozřejmě praní peněz není jedinečné. To se týká obchodování s lidmi, terorismu, drog a také obchodování se zbraněmi. A nejlepší způsob, jak ukončit činnost těch trestních gangů a tak dále, je useknout jim dodávky peněz, zvlášť peněz, které se přesuní nezákonným způsobem. A spousta finančních center, které nejvíc postihují tyto trestné činy, je právě v jádru, v srdci této Evropské unie. A je zásadně, aby podniky a naši obchodní partneři na celém světě dál investovali v Evropě, aby měli důvěru v Evropu, aby měli důvěru ve vnitřní trh. A proto potřebujeme správné legislativní nástroje a musíme spolupracovat abychom zabránili finančním trestním činům a stíhali je. Tady nejsou žádné mezinárodní hranice, jak víte. Zločinci neuznávají hranice, zvlášť když přesunují peníze nebo zdroje, prostředky, aby financovali svou trestnou činnost. Proto potřebujeme regulaci, potřebujeme transparentnost, odpovědnost. A jak už jsem říkal, musí být jasné, že nesmíme příliš zatěžovat ty, koho zatěžovat nemusíme jak už jsem říkal. Tyto dvě věci jsou propojené, jak víme, protože jedna se samozřejmě týká praní peněz a financování terorismu a přivádí to dál, ale moje konkrétní oblast, převod prostředků, to je věc, kterou budu brát velmi vážně. Jak už jsem říkal, v rámci těchto návrhů se budeme snažit zavést postupy založené na vyhodnocení rizika, pokud jde o provedení nebo pozastavení převodu peněžních prostředků, budou požadovány informace, možná ještě další informace. A samozřejmě budeme muset zajistit, že jasně zveřejníme povahu sankcí, které budeme uplatňovat při porušování předpisů. Musíme se nad tím pořádně zamyslet, aby to bylo vyvážené, aby to, co budu dělat já, pomůže paní Sargentiny a abychom oba zpracovali něco, co nám pomůže v návaznosti na návrhy komise, o kterých jsme dnes dopoledne slyšeli. Jsem velmi rád, že se toho můžu účastnit a doufám, že jsem také ujasnil, jaký e, tomu mám přístup. Děkuji, pane Kirkope, a přejeme vám, aby se vám ve vztahu s paní Sargentiny dařilo. A nyní zahájím rozpravu. První Paní Mathieu. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé musím poděkovat Evropské komisi za EPP a především e, stínovému zpravodaji e, za EPP, který se omlouvá, že tady dnes není. Děkuji za předložení této směrnice proti praní špinavých peněz. Na to jsme všichni čekali, protože zde existují různé praktiky boje proti praní peněz v různých členských státech, to vyplývá z různých eh, zpráv, což bohužel je ku prospěchu těch podvodníků a pachatelů. Již jsme eh, v úterý hovořili o praní špinavých peněz ze strany eh, zločinnických zločinických organizací. Praní peněz to je globální problém, který se týká všech států a znamená to harmonizovat na, se, úsilí. Výbor Krym eh, eh, byl seznámen se zprávou a ta ukazuje, že nejatraktivnější země jsou Francie, Nizozemsko, eh, i Německo, mm, Velká Británie, ty jsou nejvíce atraktivní a HDP je postiženo ale především v těch nejmenších zemích, jako Kypr, Litva a tak dále. Takže všechny nás musí tato tematika zajímat. Abychom lépe garantovali integritu vnitřního trhu, tak je třeba, abychom konfiskovali úspěšně tyto výnosy a to je potřeba především v době krize. A musíme tedy vystupovat razantně. Já mm, Velice vítám tedy tu analýzu, která vychází z rizik a také i vítám rozšíření pole působnosti směrnice, loterie, hazard, eh, také eh, eh, samozřejmě se velice dobře adaptovaly novým technikám praní peněz. Je třeba i, i zpřísnit pravidla a sankce, jak navrhuje komise a především i pokud jde o identifikaci těch skutečných příjemců, ty obskurní různé právní struktury, proti tomu je třeba bojovat, ale pořád pořád ještě něco chybí, pokud jde i mm, analýza rizik mm, finančního sektoru. To ano, ale tam jsou ještě jiné profese, které by také se měly k tomu připojit eh, jako notáři, advokáti. I těch by se to mělo týkat. Pokud jde o identifikaci skutečných příjemců, zde si kladu otázku, zdali ty eh, změny jsou dostatečně efektivní a použitelné. Třeba bychom mohli zavést povinnost eh, vytvářet centrální registry bankovních účtů, ke kterému by měly přístup veškeré příslušné orgány a i by se vytvářely eh, centrální registry eh, těch fyzických a právnických mm, subjektů, abychom mohli dohledávat skutečné příjemce. Pokud jde o sankce, tady také lituji, že jsme nešli dále, pokud jde o daňové trestné činy, protože to je mm, mm, trestný čin, eh, který lze dobře využívat, jak ukazuje Francie, ale zde bychom měli mít jasná pravidla. Um, jak kvalifikovat tento trestný čin. Dále i lituji, že komise zde neřeší rizika, která představují nové platební prostředky, jak o tom i uh, hovoří GAFI ve svých zprávách, protože zde třeba ty různé předplacené uh, karty, které jsou anonymní, to by mělo být lépe kontrolováno. Je škoda, že boj proti těm státům, které nespolupracují, že to také se tam neřeší. Zpráva nám ukazuje, že zde ty různé, tedy černé seznamy nefungují. Třeba na seznamu GAFI pouze figuruje Severní Korea a Irán. To je přece málo. Je třeba mít společné politiky, abychom řešili tuto problematiku a abychom měli případně i společný evropský černý seznam. A chci ještě poděkovat Evropské komisi za angažovanost, e, e, za tento slibný návrh a já doufám, že se nám podaří ambiciozní reforma pro efektivní boj proti praní peněz. Děkuji, paní Matěje, říká paní předsedající. A další je paní Boskort. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem stínovou zpravodajkou za sociální demokracie pro oba případy, jak ten atraktivní, tak ten méně atraktivní a ráda bych podpořila to, co zde řekl pan Kirchhoff, a sice, že opravdu tato věc patří sem do tohoto výboru a my doufáme, že předsednictvo ten, tyto věci ubrání před výborem EKON. Já mám několik dotazů například v souvislosti s definicemi. Eh, navážu na to, o čem už hovořil pan Kirchhoff, že si musíme dát pozor na to, abychom to neskomplikovali obyčejným lidem, kteří převádějí menší finanční částky. Také si myslím, že je nesmírně důležité zohlednit to, že mluvíte o tom, že je to čím dál tím komplikovanější, takže jde o to, aby se skutečně něco udělalo, když ty osoby přistihnete při činu. Když začnete řešit eh, to praní špinavých peněz, tak musíte mít definované pojmy. Je zde potřeba určitá míra harmonizace, protože pokud v tom budou mezery, tak těmito mezerami ti lidé budou nadále unikat. Když se podíváte na jiné oblasti, například eh, padělání značek, tak eh, členské státy to dostatečně neřeší. Nemůžeme říct si na jedné straně budeme to řešit intenzivně a na druhou stranu budeme říkat nebudeme to regulovat. Myslím si, že ten návrh komise je dobrý, musíme ho podpořit, musíme opravdu to skutečně řešit a tak, abychom věděli, že lidé, kteří touto kriminalitou trpí, aby tyto lidé věděli, že jdeme dobrou cestou. Co se týče boje proti terorismu, to, že toho se také tyto věci dotýkají, tak v této oblasti existuje celá řada nejrůznějších nařízení i jiných legislativních aktů týkající se boju proti terorismu. Já z toho všeho mám takový pocit, že byla bych také ráda, kdyby nám to řekla komise, co je takový ten zastřešující rámec, jaká je ta hlavní myšlenka, protože v souvislosti s bojem eh, proti terorismu, tam se nám často nedostává dobré spolupráce a dobrá spolupráce je zásadní. Je zásadní proto, abychom postupovali v této oblasti lépe. Je zde celá řada opatření nebo opatření, která by měla být, ale když se postupuje naprosto rozdrobeným způsobem, tak si říkám, no, možná by se to mohlo nějak zlepšit, ale zde bych ráda slyšela, co si o tom myslí komise. Ochrana osobních údajů už na úvod se řeklo, že eh, ta stávající směrnice, směrnice o ochraně osobních eh, údajů Eh, je dobrým základem, ale my vlastně zde něco předjímáme, co ještě nemáme. Takže jak víte, že skutečně to bude fungovat řádně, co by eh, způsob ochrany osobních údajů. A na závěr se chci zeptat, zda komise také přemýšlela o tom, zda a jak chránit svědky, kteří podají informace o praktikách praní špinavých peněz. Jsem také ráda, že se zde objevila hazard, gambling a online hazard, což je také oblast, která se často zneužívá pro praní špinavých peněz. To je tedy z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, eh, paní Boskurtan pan Bronx. Ano, já velice sympatizuji s obsahem eh, důvodové zprávy. To vás eh, Eh, eh, možná překvapí, protože samozřejmě je třeba eh, odhalit ty prostředky z nekalé činnosti a zastavit to a samozřejmě ty potom mm, musíme chránit ty, které legitimně se používají a samozřejmě nesmíme povolit, aby se používaly pro financování terorismu tyto prostředky. A jak to zastavíme? Samozřejmě, když takže eh, když se eh, zeptali někoho na směr, tak on řekl, já bych tady asi nezačel. To znamená, to, ta důvodová zpráva v tom je velice upřímná, říká rozbít bariéry, to eh, samozřejmě napomáhá nejenom legitimnímu biznesu, ale také i to napomáhá financování teroristické činnosti a praní peněz. A to znamená odstranění eh, hranice v Schengenu. Mm, naštěstí zatím Británie v tom není a vytvoření jednotné měny. Samozřejmě to všechno ještě usnadnilo praní špinavých peněz a financování terorismu a další trestné činnosti. Kontroly na hranicích, samozřejmě tady asi mm, nemusíme eh, eh, jít eh, zpět před Schengen, aby to bylo v té podobě, kdyby se zastavovala všechna auta, tak intruzivní by to nemělo být, ale mělo by to být dostatečně odstrašující, abychom některé mohli odstrašit a jiné tedy odhalit. A samozřejmě zde my ve, ve, ve, v Evropské unii nemůžeme tedy eh, mm, všechny vinit z praní špinavých peněz. Ve Spojeném království je taková, takový náhodný vztah mezi velice eh, eh, citlivou oblastí, mm, kde se mm, která se tedy, která kvete, kde well they're both cash kde tedy eh, se hodně pracuje s hotovostí a právě ta oblast, kde se pracuje s hotovostí, jako například taxikáření, to se zneužívá. A tomu je třeba zabránit. Děkuji a nyní paní z Argentíny. Thank you, chair. Děkuji. Mm, paní předsedkyně, tady asi mohu být stručná. Na otázku pana Kirkhoupa, zdali bych mu mohla vysvětlit, co to je trilion, tak já také eh, jsem eh, se snažila to pochopit a uchopit a pořád si to těžko dovedu také představit. A nyní, když jsem mm, si vyslechla paní Matě, pana Niboskurt, pana Bronse i pana Kirchoupa, tak z toho já dedukuji docela dobrou vůli mít velice razantní legislativu a tady jsem slyšela, jak paní Matěje říkala, že společný přístup k daňovým podvodům bychom měli ještě posílit. Ano, využiju eh, tento námět, tento signál. Já myslím, že zde souzníme zcela. A když se, když si, mm, když eh, já se teda podívám na ty Eh, všechny reakce i na ten úkol, který před námi stojí, takže ještě jednou bych na vás apelovala, abyste předkládali mi náměty, nebudeme přece čekat na to, až já připravím první návrh. Eh, zatím, teď, eh, zatím ještě výbor Ekon, jak si se k tomu moc nevyjadřuje, takže já jsem proto, abychom my začali pracovat již teď. Děkuji, pan Kirchhoff. Ano, ten poslední návrh, myslím, poslední návrh paní z Argentiny je velice dobrý, poněvadž eh, když jsem si vyslechl příspěvky, a já myslím, že všechny z nich vyzněly pozitivně a vstřícně. A já bych se vrátil k tomuto bodu. Když se podíváme do historie, kterou za sebou máme, pokud jde o praní peněz, tak co mě trochu zneklidňovalo vždycky, je, to, že i my jsme v minulosti předkládali různé rozumné návrhy, obecně řečeno, ale členské státy velice často si je vykládali jiným způsobem, různým způsobem a někdy i k neprospěchu malých podniků především. A to je i případ britských orgánů a nejenom orgánů úřadu, protože jakákoliv nejistota nebo když se něco generálně zakazuje a tak dále, tak to potom se zneužije jako výmluva ze strany různých úřadů a finančních institucí eh, k tomu, aby změnili své struktury. To znamená, aby třeba přesunuli ty rozhodovací procesy směrem na vyšší úroveň. To znamená, že v podstatě lidi zbaví toho prvního kontaktu e, e, s těmi finančními transakcemi, protože nejprve si musí všechno e, vždycky očkrtat, zdali je to v pořádku a zdali je splněny všechny podmínky praní peněz a to je velice špatné, protože to potom je velice nepříznivé pro malé investory, pro malé podniky, podnikatele, kteří jednají v dobré víře. A je to disproporční. Možná paní Sargentini se mnou bude souhlasit. I to by měla komise zohlednit, že to cokoliv zde předložíme, tak musí být užitečné, to znamená, musí to být dobře okomentováno, vysvětleno, abychom vysvětlili, co se skutečně očekává, ale nechat to na státech, aby měli manevrovací prostor a zdůrazňovat jim je třeba jim zdůrazňovat, že není nutné, aby jaksi masivně eh, se snažili jaksi ubít všechny eh, a že to mohou dělat takovým snažším odlehčeným způsobem. Protože oni to potom zneužijí jako výmluvu a samozřejmě finančním úřadům v různých státech či různým institucím eh, Eh, tedy nemůžeme eh, umožnit, aby to využili jako to takové alibi, výmluvu, že jak si zhorší úroveň služeb, které, které poskytují těm řádným občanům či podnikům. Děkuji, pan Nekirchoupe, komise. Chcete něco doplnit k diskuzi? Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Jenom velice rychle vzhledem k času, protože zde na komisi zasnělo několik otázek. Za prvé chci se Eh, eh, omluvit panu Kirkoupovi mm, ohledně toho nařízení. Ano, to je ale mm, není tak důležité. My jsme si vědomi důležitosti, to, eh, důležitosti i této části toho rámce. Za prvé, informace o příjemcích mimo EU. O tom mluvila paní Sargentini. Samozřejmě zde mm, mm, i v rámci FATF probíhají určité práce, eh, kdy se pracuje na podobných pravidlech na identifikaci vlastníků a pokud firma má sídlo mimo EU a pokud chce obchodovat s bankou uvnitř EU, tak banka v EU má povinnost eh, jak si zjistit toho příjemce, toho vlastníka a možná, že v různých státech eh, existuje různá legislativa, která se týká toho břemene dokazování, ale mm, zde tedy firmy, které jsou ale etablovány v EU, tak samozřejmě mají k dispozici tyto informace, ale eh, je to tedy, mm, je to tedy na těch bankách, a, eh, které ponesou to břemeno, aby zjistili tyto informace a to i mm, tak to bude upraveno v pravidlech FATF. Potom Eh, jak tedy eh, demokraticky zvolení eh, politici by se měli zapojit do otázek vyhodnocování rizikového profilu. Samozřejmě by jsme maximálně vstřícní. Zde je jedna věc, kterou chci zdůraznit, a to je, že ten přístup založený na vyhodnocování rizik, především pokud jde o tu národní či nadnárodní úroveň, tak aspoň jak to vidíme my, to by nemělo zapojovat zpracování nějakých osobních údajů. Ne, tady jde o typologie rizik, které se budou vyhodnocovat, typologie rizik spojené s určitou e, činností a podobně, takže na této úrovni mm, to nemá dopad na ochranu osobních údajů. A to se snažíme zajistit, že zde ten rámec na ochranu osobních údajů eh, to eh, tedy zaručí, že eh, tyto rizikové profily tedy samozřejmě se budou provádět i pod dohledo, dohledem příslušných orgánů na ochranu osobních údajů. Další otázka od paní Poskurt, pokud jde o boj proti terorismu a celá řada opatření, které přijímá komise. Zde je třeba zdůraznit, že zde my řešíme velice důležitý aspekt eh, praní špinavých peněz, což je financování terorismu, ale to je pouze část my to děláme v úzké součinnosti s kolegy, kteří se zabývají eh, těmi dalšími eh, součástmi toho. Dopad naší směrnice má být především na ty finanční toky a ne na ty další aspekty, což ale neznamená, že by zde neexistovala koordinace s dalšími odděleními komise, které se eh, zapojí do tohoto boje také, takže my se snažíme se maximálně koordinovat a nakonec ještě tomu obecnému tématu, které zdůraznil pan, pan Kirkhope, samozřejmě zcela souhlasíme, že tento rámec by se neměl zneužívat proto, aby to znamenalo další byrokracii či břemeno pro podniky. E, my jsme DG pro vnitřní trh, takže e, s tímto aspektem pracujeme. Je třeba nalézt správnou rovnováhu. Děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní další bod našeho programu výměna názorů o e, návrhu směrnice o kybernetické bezpečnosti a navrhovatelem pan Schlitter, takže máte slovo a poté bude nás následovat rozprava. Tak prosím. Uh, thank you very much. And, uh... Mnohokrát děkuji. Já vám uvedu jeden příklad. Letos hodně pršelo v jednom takovém středně velkém městě ve Švédsku. Jeden suterén zaplavila voda. A tento incident znamenal, že tři dny byly zablokované vlaky směrem na jih. To je jeden z příkladů. Nakolik kritická je infrastruktura a proč ji musíme chránit? Ukázalo se, že když několik počítačů z utrénu jednoho města může vyřadit celou železniční síť na jihu Švédska, to je nepřijatelné plánování. Teď máme nějaké požadavky na bezpečnost sítě informací pro telekomunikační společnosti, požadavky na ochranu údajů. Na to se zatím zaměřujeme. To teď regulujeme. Ale přitom to je jenom jedno z mnoha opatření v celé řadě dřívějších iniciativ kromě telekomunikací a podobně máme také komunikaci nebo sdělení o ochraně eh, kritické infrastruktury z roku 2009, máme digitální agendu z roku 2010 a máme určité materiály z roku 2011 pro kybernetickou bezpečnost. Takže ty věci tady máme už nějakou dobu a já myslím, že ten současný návrh má jaksi dvě tváře. Jedna z nich je to, co je také v posledních závěrech Rady o kybernetické bezpečnosti, to ta vojenská hrozba a záměrné útoky. A pak je tady ještě další část kybernetické bezpečnosti. Ale já myslím, že mi chybí. A pravděpodobnější je také to, že se nepřipravujeme na nezáměrné narušení kritické infrastruktury. Když mluvíme o kybernetické bezpečnosti, zatím jsme se zaměřovali na ochranu osobních údajů a podobné věci v takovýchto případech. Ale nezáměrné porušení může vést také k problémům pro jednotlivce, protože nebudou mít určité služby. Komise připravila dotazník o tom, co lidé považují za hrozbu a kde, bych podle, kde podle nich potřebujeme větší ochranu. A lidé poukázali především na bankovnictví a finančnictví, energetiku a dopravní infrastrukturu. Takže návrh jako takový v podstatě požaduje povinnost členských států, aby měli určité týmy pro reakci na nalhavé situace, aby měli informační síť pro bezpečnost. A asi 40 tisíc podniků do toho bude spadat, protože budou muset mít bezpečnostní audity, audity opatření na nalevé případy a budou muset podávat zprávy. Ale co to v podstatě znamená? To není jasné protože spousta detailů se rozhodne až v prováděcích aktech aktech přenesené pravomoci. A z toho mám trošku obavy, protože to takové dvojí zaměření. Rada před dvěma dny schválila určitý postoj, ve kterém se zdůrazňuje význam ochrany občanských svobod a práv jednotlivců, ochrany údajů a tak dále. Ale na druhou stranu je v tom jakási vojenská logika a kybernetická bezpečnost bude důvěrná záležitost a obyčejný člověk vůbec nebude mít tušení o tom, co vlastně děláme. Takže já myslím, že v tom mém stanovisku musíme vyjasnit především, že chceme odolnost síťových informací, to znamená nezávisle na tom, o jakou hrozbu jde, jestli je to záměrné nebo ze strany nějaké jako cizího státu nebo zločinců a nebo hackera, anebo jestli je to náhoda a není to záměrné. Já jsem alespoň v naší zemi v poslední době pozoroval, že většina problémů vznikla z nezáměrného narušení, porušení bezpečnosti informačních sítí. Takže měli bychom mít lepší rovnováhu mezi těmito dvěma stránkami a také bychom teď měli zajistit, že až těch 40 tisíc podniků bude zavádět tyto struktury, tak ve všech fázích budeme chránit naše občanské svobody a práva. Takže já myslím, že toto budou takové ty dva hlavní příspěvky. A také se musíme snažit upřesnit ještě další věci už teď a nenechávat tolik věcí na prováděcí akty, abychom jasně věděli, čeho se snažíme dosáhnout. Už v této fázi. To bych tam asi chtěl dodat. Podívám se, jestli jsem nezapomněl na něco důležitého. Ano, ještě jedna věc. Dnes telekomunikační společnosti musí hlásit případy, které by mohly mít dopad na ochranu osobních údajů a podobně. Toto hlášení se teď rozšíří, ale já myslím, že tady není tak silná vazba, jakou vidím já, aby se tato hlášení využila pro preventivní opatření, aby se nějakým způsobem upravila budoucí opatření. Takže toto chci také zdůraznit. A ty podniky, které teď budou mít povinnost zavést tyto příslušné interní struktury, budou muset chápat, o co jde v ochraně osobních údajů a občanských svobod a já myslím, že tady bychom také mohli nějak přispět. Tady tak trošku bojují o příslušnost IMCO a ITRE. Nelíbí se jim to tam nějak, já myslím, že to ještě bude pokračovat, ale my můžeme připravovat své stanovisko a oni si můžou mezi tím vyříkat, jak to vlastně je. Děkuji, pane Šlitre. Oba, omlouvám se, že jsem špatně vyslovila vaše jméno. Obracím se na komisi. Ptám se, jestli se komise chce vyjádřit a potom zahájíme debatu. Ano, prosím. Dobrý den. Já se jmenuji Giuseppe Abamonte a jsem vedoucím bezpečnostní jednotky, která má na starosti část této bezpečnostní strategie a také návrh směrnice o bezpečnosti sítí. Já myslím, že je tady jeden bod, který je třeba změnit. Ta směrnice se vztahuje na veškeré typy rizik a hrozeb a případů, které mají dopad na odolnost a integritu bezpečno- sítí a informací. Takže záměrné narušení, jak už bylo, nebo nezáměrné narušení třeba ty záplavy vzhledem k silnému dešti nebo boží zásah nebo chyba v údržbě sítě. Toto všechno ten návrh pokrývá. A chci především upozornit na definici rizika a incidentu v článku 3, 3, 4. 3, 3 je riziko, 3, 4 je incident. V podstatě se tam uvádí, že riziko znamená jakoukoliv okolnost nebo událost, která by mohla mít negativní dopad na bezpečnost. A to jsme také vysvětlili v důvodové zprávě. Nejrůznější incidenty, nejenom třeba útoky nebo záměrné incidenty, spadají pod tuto směrnici. To je teda první věc. A druhá věc, my jak jste správně uváděl, tady jde o odolnost sítí a informačních systémů, které jsou základem procesů, které jsou naprosto zásadní pro fungování naší společnosti. Takže máme celou řadu poskytovatelů kritických infrastruktur, to jsou podniky od bankovnictví, ty, které nazýváme klíčovými internetovými společnostmi, ty, které zajistují fungování a provoz IKT, informačních a komunikačních systémů. A musíme zajistit, že budeme mít organizační a technická opatření, aby tyto sítě byly odolné, aby tyto systémy byly odolné. Protože riziko stoupá, a počty incidentů, nejenom útoků, ale incidentů také stoupají a mají dopad na ekonomiku a na společnost. Je to stále horší a proto je důležité vybudovat jakousi kulturu připravenosti a reaktivnosti, abychom byli schopni identifikovat rizika, rozsah rizika, kterým čelí tyto sítě informace. A také připravit správnou reakci na takové riziko a mm, mít schopnost zmírnit důsledky. To je tedy jedním z cílů směrnice. Druhým cílem je cíl občanský vůbec, civilní vůbec, nevojenský. Druhým cílem je vytvořit podmínky, k umožnění spolupráce v Evropě, inkluzivní spolupráce v Evropě. A když dovolíte, to bych trošku rozvedl, protože to je v podstatě jádrem celého návrhu. Takže v současné době civilní možnosti z hlediska bezpečnosti sítí a informací v Evropské unii jsou nesmírně různé. Máme asi 10 zemí, kde je to dobré, z hlediska prevence a reakce. Například severské země, Spojené království, Nizozemsko. To jsou prvotřídní příklady. A pak jsou tady další země. Ty můžeme dál rozdělit na čtyři skupiny z hlediska posouzení dopadů. Ale v zásadě máme řadu zemí, kde se možnosti zdaleka nedají srovnávat s tím, jaká je situace v severní části Evropské unie. A jaký je výsledek? Znamená to, že spolupráce se pohybuje tak trošku v kruhu. Máme určitou síť týmů, odborníků, kteří reagují, když k něčemu dojde, ale tam jsou v podstatě odborníci a týmy jenom z deseti členských států. Ti ostatní jsou mimo. A to proto, že spolupráce vychází z důvěry. Takže komise požaduje, aby ty členské státy, které zaostávaly, dohnaly ostatní a zajistili, že budou mít možnosti, které budou na adekvátní úrovni, alespoň na minimální úrovni. A tím by pak vznikly podmínky pro tuto inkluzivní spolupráci, neboli spolupráci, do které se zapojí všechny členské státy. Je to dobré pro ty členské státy, které jsou teď mimo, ale i pro ty, které mají dobrou tradici bezpečnosti. Jak se říká, každý řetěz je natolik silný, nakolik silný je jeho nejslabší článek. Takže je dobré posílit ty slabé články řetězce a zajistit tuto inkluzivní spolupráci. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Bronz. Mikrofon, prosím, pro pana Bronce. Já jsem ve věku, kdy mi připadá, že zapnout počítač je stejně obtížné jako zavázat si šňůrky od bot. Nicméně, tato zpráva je naprosto fascinující. Zvlášť to, co jsme slyšeli o přerušení dopravy na tři dny kvůli té záplavě. Takže samozřejmě informatika rozhodně vylepšila komunikaci, sociální interakci a také fyzickou činnost, ale do jaké míry je možné komunikovat bez informatiky? Do jaké míry je možné zajistit nějakou takovou zálohu pro komunikační systémy? Analogií je auto. Před 20 lety, když jsem měl vybotu baterku, mohl mě někdo roztlačit. Teď musím ve dvě hodiny ráno vzbudit nějakého mechanika. To je pokrok. Já vím, že v politice vždycky říkáme, že bychom se neměli na něco ptát, pokud neznáme odpověď. Toto je jedna z takových otázek. Já bych skutečně ráznal odpověď. Děkuji. Děkuji, pane Bronxy. A teď zpět ke zpravodaji. Ano, já vím, co říkáte o těch incidentech, jistě, to je pravda, v definici máte obojí. Já bych chtěl pozornost tak trošku přesunout na to, že potřebujeme budovat odolnost vůči těm nezáměrným incidentům, protože to podle mě nejvíc ohrožuje každodenní život. Samozřejmě v krizové situaci se ta priorita posune jinam, ale my nejsme v krizové situaci obvykle. Obvykle nejsme ve válce a proto chceme posilovat odolnost vůči těmto případům, a na ty chceme věnovat eh, hospodářské prostředky. 40 tisíc podniků je hodně, ty malé jsou z toho vyňaty, to dává samozřejmě smysl, ale já si také myslím, že toto by mohlo pomoct podnikům začít uvažovat trošku jinak, protože spousta podniků spolehá na to, že to, co není pod kontrolou podniků, prostě funguje. A já myslím, že lidé se musí uvědomit, že by mohli chtít, aby jejich služby fungovaly, i když nefunguje všechno ostatní kolem. Já bych řekl, že každý si pojistí dům. Možná, že to stojí 1% vašeho platu, ale pojištění je dobré mít, když náhodou přijde požár. A to tež platí pro společnost. Když půl procenta věnujeme na budování odolnosti, budeme mít mnohem lepší pocit, když se pak něco špatného stane. A já si myslím, že tak to už jsme přestali uvažovat od studené války. Já jsem vyrůstal za studené války. O takovýchto věcech uvažovali všichni. Měli jsme zásoby potravin, paliva, všeho. Samozřejmě po řadu let jsme tak vyhazovali peníze, ale loni Švédsko konečně dalo do starého železa 30 parních lokomotiv, které by ovšem samozřejmě fungovaly, i kdyby přestaly fungovat elektrické vlaky. Měli bychom bývali měli 30 parních lokomotiv a před pár lety je využili, protože ty běžné dnešní vlaky byly moc studené na to, aby fungovaly. Než se vyčistili koleje. Takže tato malá investice na horší časy dává smysl pro naši společnost. A já myslím, že by bylo skutečně cené v tomto návrhu, kdyby podniky začaly tímto způsobem uvažovat. Takže já ve svém návrhu chci, abychom se víc zaměřili na nezáměrné a civilní aspekty. Já se ještě promluvím se zpravodajem v příslušném výboru, vidím, jak uvažuje on a pak teprve připravím své stanovisko. Já nevím, jak to máte v úmyslu zorganizovat, ale asi nám to za chvíli řeknete. My ještě nevíme. Zatím ještě nic k tomu nemám. Nicméně mnohokrát děkuji, pane Šlitere. A teď přejdeme na další bod. Nevidím zpravodaje. Takže musíme počkat. As the... Protože zpravodaj pan Rode hlasuje v jiném výboru, musíme počkat, než tam skončí hlasování. Takže uděláme krátkou přestávku a začneme v 10.30. Colleagues, let... Kolegové, budeme pokračovat. Téma, které nás teď čeká, je návrh eh, nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Komise tento návrh předložila v červnu 2012. Cíl návrhu je podpořit důvěru v celoevropské elektronické transakce tím, že se zajistí přes hraniční uznávání elektronické identifikace, podpis elektronický a tak dále a další s tím spojené služby na vnitřním trhu. Pan eh, zpravodajem byl jmenován pan Rode tady navrhovatelem za výbor Libe a nyní nás čeká první výměna názoru. A než vám dám slovo, pane Rode, tak vám řeknu, jak budeme postupovat. Nejprve prezentace, eh, to má eh, na 30. května, 6. Eh, června jsou pozměňovací návrhy a hlasovat 8. nebo 9. července bychom měli zde ve výboru. Takže teď máte slovo a poté bude rozprava. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, omlouvám se za spoždění, ale hlasoval jsem ve výboru ITRE. Za prvé, Eh, vítám mm, návrh komise, pokud jde o eh, tyto služby a důvěru v tyto služby. To je důležitý krok směrem k digitálnímu vnitřnímu trhu a děkuji i komisi za obsáhlou činnost, protože to je velice technické nařízení. Musíme podpíř, podpořit důvěru v digitální oblasti, nejenom co se týče vzájemného uznávání mezi členskými státy, ale také i musíme garantovat spotřebitelům, že tyto služby skutečně e, jsou dostatečně zabezpečené. Zároveň je velice důležité, abychom zajistili, že expanze vnitřního digitálního trhu nebude znamenat, že e, se více otevřeme elektronické nebo kybernetické trestné činnosti. A v podstatě jde o na, dva návrhy. Jednak jde o e, stávající směrnici a pot, pokud jde o elektronickou identifikaci a potom se tam doplňuje ještě něco, co se týče právě těch důvěryhodných služeb. Komise to udělala dobře, ale pořád ještě určité věci, tam je třeba si vyjasnit, e, tím e, zavést větší systematičnost v tomto návrhu, jsou tam určité rozpory. Podle názoru ALDE e, diferenciované eh, použití elektronické identifikace v členských státech, to je něco, co se musí vzájemně uznávat a akceptovat. Chci zdůraznit, že je třeba nalézt řešení, které eh, eh, zajistí důvěru v interoperabilitu stávajících systémů. Domnívám se, že asi nejlépe to půjde tak, že postupně budeme tuto oblast rozvíjet. Jak pokud jde o identifikaci i ty důvěryhodné služby, tady je třeba ještě velice dobře nakonfigurovat a definovat tu úroveň zabezpečení. Zatím to se bude řešit delegovanými akty a prováděcími akty, ale my si myslíme, že takovou to důležitou věc nemůžeme nechat na komisi. To se musí řešit eh, přes právní akty, tak aby skutečně to nařízení v praxi fungovalo. Kromě toho, kromě toho vyjasnění a kromě definice úrovně zabezpečení, tak moje stanovisko se zaměří na otázky odpovědnosti, otázky dohledu a i na otázky ochrany údajů a minimalizaci údajů, kdy potřebujeme přistupovat konsistentně, stejně jako v normách ochraně údajů. Já mm, mm, takže e, je to, e, domnívám se, že to je tedy eh, v kompetenci výboru Libe a je to tedy teď na kolezích v ITRE, aby tuto otázku si dořešili. Děkuji, děkuji pane Rohde. Nevím, zdali komise chce slovo k tomuto také. Ano, prosím. Děkuji, děkuji za mm, úvod. A komise je si vědomá mm, mm, těch problémů, které jste zmínil, a jsme vstřícní vůči diskuzi. A teď pokud jde o úrovně zabezpečení, jak asi jak zmiňujete také, tak e, samozřejmě to bude e, řešeno těmi akty v přenesené působnosti, takzvaně delegovanými akty. A také je zde možnost, ano, jsme i otevření vůči diskuzi, zdáli případně by to nemohlo být na nějaké vyšší úrovni, e, pokud je ochranu osobních údajů a minimalizaci údajů, zcela souhlasíme, že ano, to je relevantní požadavek, nicméně se domníváme, že stávající e, směrnice o ochraně osobních údajů zde je zcela použitelná a v podstatě již e, měla být transponována v členských státech, takže čistě právně řečeno zde nevidíme důvod, proč bychom zde měli v, tomto, eh, v této normě eh, se o tom zmiňovat. Takže jakmile bude se aplikovat a bude existovat nové nařízení o ochraně eh, osobních údajů, tak se bude vztahovat i zde na identifikaci. Ale poněvadž tento návrh ale mm, vychází z právního základu vnitřní trh, tak nevidíme zde nějakou potřebu uh, ani možnost vlastně, že bychom zde, zde eh, kladli specifické požadavky na ochranu osobních údajů, a to do kapitoly o identifikaci elektronické. Děkuji. A pan Albrecht. Tak. A. Děkuji. Já chci poděkovat Jensovi Rohdemu za úvod a děkuji komisi eh, za názory. Já myslím, že tento návrh, eh, asi všichni souhlasíme, je eh, správným návrhem k lepší harmonizaci této problematiky. A jenom bych také ještě zdůraznil dvě obecné věci. První poznámka se týká vaší poznámky na téma nařízení o ochraně osobních údajů. Já bych byl velice rád, kdybychom se vyhnuli nějakým nejasnostem ohledně vztahu mezi těmito dvěmi předpisy. Kdybyste to nám, kdybychom to tam jasně stanovili, bylo by to lepší, podle mě protože aby tam nedošlo k překrývání a nejasnostem, jaké, jaká nařízení se aplikují, jaký je mezi nimi vztah a podobně, to je vždycky problematické. Za druhé, myslím si, že a některá pravidla, která se týkají především těch technických požadavků, tak jsou příliš vágní, podle mě. Takže bychom to mohli lepší, eh, ještě eh, vylepšit a eh, lépe specifikovat tato pravidla, aby mm, tam, abychom snížili i ty rozdíly, které existují mezi pravidly členských států a samozřejmě i by bylo asi lepší to, protože jde o větší harmonizaci prostřednictvím nařízení, a, takže bychom měli zde asi mít detailnější pravidla. Dále otázka. Mně opravdu není jasné, proč zde existují tak různá pravidla o elektronickém podpisu a, důvěryhod, a e, v oblasti e, elektronického podpisu a důvěryhodných službách. Nechápu to, proč tam je ten rozdíl. Děkuji, e, pane Albrechte, a Mm, pan Sedo Diaba. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde vítám návrh komise s cílem i více používat elektronické transakce v EU, vzájemné uznávání elektronické identifikace to je zásadní součást digitální agendy v Evropě a je to i zásadní pro ekonomický rozvoj. Nicméně navrhovaný právní rámec vyžaduje eh, i lepší ochranu osobních údajů, tak jak i se stanovuje v, v článku 11 návrhu, tak zpracování osobních údajů je eh, nezbytné eh, zde musí být jasně upraveno pro účel identifikace a důvěryhodných služeb, takže takže osobní, eh, zpracování osobních údajů, to je v podstatě eh, jaksi toho nutnou součástí a mm, mm, proto mm, je třeba tam stanovit, že zpracování údajů, jak v kontextu tedy eh, elektronických důvěrných služeb, elektronické identifikace, tak to všechno musí být souladu se příslušnou směrnicí ochraně osobních údajů. Na druhé straně i je třeba tam zavést takové tedy různé pojistky, abychom zabránili riziku rizikům, porušováním, mm, eh, zneužíváním eh, elektronického podpisu například, protože to by bylo velice katastrofální potom pro důvěru v systém. A dohled, dohled, další důležité téma, je třeba posílit spolupráci mezi příslušnými orgány, mm, které budou monitorovat tyto identifikační služby a které i budou více spolupracovat s nezávislými orgány na ochranu osobních údajů. A zde bychom měli mít takový seznam osobních údajů, které je možné schromažďovat, a byt, abychom tedy vyloučili třeba některá citlivá data, která se týkají zdraví a podobně. Dále eh, eh, i já doufám, že s panem Rode eh, budeme moci toto lépe ještě prodebatovat v jednání se stínovými zpravodaj pan Rode, děkuji, děkuji za připomínky. Ano, určitě dvě klíčová slova zde závěrem zmíním, a to vyjasnění eh, a eh, technické zlepšení návrhu. A já myslím, že určitě na tom budeme spolupracovat a velice rád eh, uspořádám schůzi se stínovými zpravodaji a to, co nejdříve, i když je to těžké vzhledem k harmonogramu, který máme. Ale už jsme se o to snažili delší dobu, ale určitě pokusím se ještě tedy technicky to vylepšit a objasnit, vyjasnit, souhlasím, na to se je třeba zaměřit a určitě všichni zde můžeme na adresu komise, komise říci, že jsme rádi, že předkládá tento návrh. A kdy tedy se to všechno objasní a kdy se to technicky vylepší. Samozřejmě to je otázka tedy e, i z pohledu těch termínů, které máme, protože to je pouze stanovisko, není to zpráva. Děkuji, pane Rode. A takže, takže to je taková zapeklitá situace teď, poněvadž jsme plánovali další bod na 11.15, kdy jsme měli výměnu názoru s panem Emrajtem, e, ředitelem e, Europolu a panem de Kerchove, eh, který je koordinátorem pro boj proti terorismu. A takže musíme počkat s dalším bodem. Což znamená, no, teď vám dám krátkou pauzu na kávu a budeme pokračovat v 11.15. Well, after our uh, break. Po pauze. Další bod programu, tedy poslední bod, je společná rozprava se ředitelem Europolu, panem eh, Wayne Wrightem a s protiteroristickým koordinátorem panem Žilem de Kerchove. Chci přivítat naše vážené hosty a Eh, chtěla bych dát slovo nejprve obou hostům, nejprve panu Wrightovi, aby výboru Libe eh, představil novou situaci eh, v EU v oblasti terorismu a potom dám slovo panu Dekorchové a po prezentacích těchto dvou řečníků nastane rozprava. Takže nejprve, pane Wayne Wrighte, jste připraven, můžete začít, prosím. Thank you very much, Madam Chair, Madam Chair, uh, colleague. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážení členové výboru. Já se omlouvám za pozdní příchod. Já jsem určité problémy v dopravě. Je mi potěšením seznámit vás dnes se zprávou o situaci a tendencích v oblasti terorismu v Evropské unii. Zpráva byla dnes zveřejněna. Bude zveřejněna v podstatě po této prezentaci ve výboru LIBE. Samozřejmě zveřejnění této zprávy přichází asi týden po událostech v Bosnu ve Spojených státech, ke kterým došlo minulý týden a které ukázaly, že Spojené státy a EU mimo jinými, stojí před podobnými bezpečnostními hrozbami, možná ještě příliš brzy na to, abychom se pokusili určit hlavní charakteristiky těch útoků v Bosnu. Nicméně stejně to ukazuje, že jsou tady společné bezpečnostní hrozby. A naše zpráva z roku 2013 ukazuje, že při sledování těchto tendencí teroristické činnosti v Evropě posledním roce došlo v celé EU k řadě zatčení. Byly to případy osob, u kterých bylo podezření, že jsou to domácí teroristé. Pan de Kerchove a já jsme byli minulý týden ve Washingtonu v době těch bombových útoků. Já jsem nabídl vyšetřování FBI pomoc Europolu, kdyby byla nutná, kdyby se ukázalo, že jsou tam nějaké mezinárodní vazby. Nyní, abych se vrátil ke konkrétnímu kontextu naší dnešní rozpravy. V loňském roce, v roce 2012, jsme měli dva velké útoky – v Bulharsku, v Burgasu, a potom střílení osamělým střelcem ve Francii. To si vyžádalo životy 14 osob. Tři další lidé přišli o život v útocích v Belgii, ve Francii a v severním Irsku. Takže to bylo 17 obětí na životech celkově, obětí trestné činnosti v evropské činnosti v roce 2012. Když to porovnáme s předchozími lety, vidíme velký nárůst teroristických útoků, a také zatčení v souvislosti s terorismem v EU v roce 2012. To je zvrat předchozích tendencí postupného snižování těchto každoročních údajů až do roku 2012. Možná to ukazuje, že závažná hrozba terorismu přetrvává v Evropské unii a projevuje se jak uvnitř Unie, tak mimo Unii, pokud jde o počty útoků na občany EU i v jiných částech světa. Ta hrozba se dále vyvíjí ze strukturalizovaných sítí a skupin k menším skupinám a nebo solovým teroristům. Terorismus se stále ještě projevuje celou řadou způsobů, jak víte, může mít nejrůznější motivaci, včetně motivace náboženské a etnické, národnostní. To vede třeba k separatistickému terorismu. Činnosti teroristů, které, které vycházejí z náboženské víry, souvisejí s vývojem v jiných částech světa a tato tendence byla patrná v roce 2012, kdy se zvyšovaly počty radikalizovaných evropských občanů, kteří jezdili do konfliktních oblastí, zvlášť do Sýrie, aby se tam zapojili do teroristické činnosti. Stále eh, v Evropské unii stoupá proto eh, obava z toho, že hrozba těchto osob může být velká, pokud se vrátí do Evropské unie a pokud se budou pokoušet o teroristické činy. Takže teď na této stránce a také v publikaci, kterou máte před sebou, máte schrnutí čísel z loňského roku. Celkově jsme měli 219 teroristických útoků v sedmi členských státech, to je nárůst o 26 v porovnání s předchozím rokem. Většina z nich byla ve Francii a ve Španělsku v souvislosti se separatistickým terorismem. Jak už jsem říkal, 17 osob bylo usmrceno při těchto útocích a patřilo k tomu také 7 osob a 37 zraněných osob v Bulharsku. V červenci v loňském roce vybuchlo výbušné zařízení aktivované na dálku v blízkosti letiště. Bulharští vyšetřovatelé za podpory Europolu zjistili, že je tam zřejmě vazba na Hezbalách, když zatím ještě není s konečnou platností zjištěno, kdo odpovídá za tento útok. Celkem 537 osob bylo zatčeno v souvislosti s teroristickou činností, to je nárůst o asi 50. V porovnání s loňským rokem většina z nich byla ve Francii, Irsku a Nizozemsku a také Spojeném království. Průměrný věk zatčených podezřelých se stále snižuje. To odpovídá tendenci z posledních let. Průměrný věk podezřelých byl 33 v roce 2010, teď poklesl na 28 v loňském roce. A u nábožensky motivovaných teroristických trestných činů dokonce na 25 let. Nárůst počtu zatčených z členů, z členů teroristických organizací také v roce 2017 pokračovala podle informací, které jsme obdrželi z Eurojustu bylo uzavřeno 149 soudních řízení ze 13 členských států. Asi 400 osob bylo v tomto řízení nebo v těchto řízeních souzeno. A pokud je o útoky, podobně jako v předchozích letech, k většině útoků se přihlásili eh, separatističtí teroristé, takových útoků bylo 121 ve Francii a 46 ve Španělsku. nábožensky motivované teroristické činy představovaly šest útoků v roce 2012. Měli jsme 18 teroristických útoků ze strany levicových anarchistických skupin v Itálii, Španělsku a Řecku. A toto představuje pokles v porovnání s předchozími lety. Co se týče zatčení, největší podíl zatčení v EU opět e, e, souvisel se separatistickým terorismem, asi 257, což je asi polovina celkového počtu. Toto číslo zůstává zhruba stejné v posledních letech. Zatčení v případě nábožensky motivovaného terorismu se zvýšilo téměř na třetinu celkového počtu. V roce 2012 bylo 159, v předchozím roce 122. Ve Francii se to číslo téměř zdvojnásobilo v roce 2012 ze 46 na 59, pardon, pardon, 91. Pokud je o levicový anarchistický terorismus, tam je patrný stejný pokles. Bylo 24 zatčení ve čtyřech členských státech EU v loňském roce. Vidíme tady společné tendence u všech je zatčení, zvlášť pokud je o financování terorismu. Máme osvědčenou metodologii, která ukazuje výsledky, projevuje výsledky. Vidíme například eh, podvody v oblasti sociálního zabezpečení, kreditních karet, žádostí o půjčky, kontokorentu. Vidíme také, že podstatnou taktikou pro některé teroristické skupiny zůstávají rukojmí, která eh, berou mimo země EU, souvisí to s jejich ideologií. Vydírání, zvlášť mezi emigranty také pokračuje, vybírají se prostředky pod rouškou darů anebo charitativních příspěvků, abychom se vyhnuli, aby se vyhnuli e, zdanění. Pokud jde o výbušniny v porovnání s předchozími lety, teroristé více využívají střelné zbraně a vedlejší zařízení místo improvizovaných výbušných zařízení. Je to možná důsledek činnosti policejních složek, které se snaží zamezit teroristům přístupu k těmto věcem. To byl podstatný vývoj v loňském roce. Nicméně výbušniny a chemické prekurzory pro výrobu domácích výbušnin byly zjištěny v celé řadě operací v loňském roce. Podařilo se například zabránit útokům v Polsku a ve Španělsku tam bylo zabaveno 150 kg chemických prekurzorů ze strany orgánů činných v trestném řízení. Chemické prekurzory pro domácí výbušniny stále tedy představují hrozbu pro bezpečnost EU. Pokud jde o komunikaci, víme, že teroristům, násilným extremistickým organizacím usnadňuje činnost internet – zůstává zásadní komunikační platformou, která teroristům a organizacím umožňuje obrátit se na své stoupence. Samozřejmě také rychlý rozvoj sociálních médií představuje nové příležitosti pro okamžitý a personalizovaný přístup k, eh, ke stoupencům a případným novým členům teroristických skupin. Když se hackeři zaměří na nějaké tenové stránky, to se stalo několikrát v roce 2012, Souvisí to také s propagandou, eh, chtějí eh, šířit eh, své myšlenky prostřednictvím internetu a různých platform. Další důležité věci, o kterých se s vámi chci podělit, ty tři útoky Mohada Mariho v Toulouse, tam samozřejmě zahynulo 8 osob, to zřejmě ukazuje další dimenzi této hrozby, je to takzvaný soulový terorista, někdo, kdo má teroristický výcvik z Pákistánu a Afghánistánu. Ale v roce 2012, jak už jsem říkal na úvod, došlo k řadě zatčení v celé EU. V případě podezření na domácí teroristy, kromě propagandy a také zbraní a komponent pro výrobu výbušnin, tyto věci pravidelně nacházíme v příslušných operacích, třeba v říjnu. Skupina pro domácí terorismus reagovala na útok proti košer obchodu v Paříži. Plánovaly se další útoky na, ter- na židovské cíle. Všichni členové skupiny se narodili ve Francii a radik- radikalizovali se na internetu. Přestože zvýšený počet džihadistů z Evropské unie odjel z Afghánistánu, Pakistánu a dalších konfliktních zón, tato oblast je stále důležitým místem pro nábor teroristů ale v roce 2012 se Syrie stala cílovou destinací pro zahraniční bojovníky. Příslušníci, státní příslušníci EU byli začleni Belgii, Francii, Nizozemsku a Spojeného království, když jeli do Sýrie nebo ze Sýrie. Nizozemští, finští a švédští policisté navíc zjistili, že několik osob už v Sýrii bylo nebo se o cestu do Syrie pokoušelo. My víme, že vracející se bojovníci mohou podněcovat další dobrovolníky v EU k tomu, aby se připojili k ozbrojenému boji v Syrii a mají potenciál využít svůj výcvik, své bojové zkušenosti a možná také znalosti a kontakty na podporu teroristické činnosti v Evropské unii. Nicméně v současné době, alespoň pokud Europol ví, nejsou konkrétní důkazy nějakých plánovaných útoků proti evropským občanům. Disidentská republikánská skupina zůstává značnou hrozbou pro bezpečnost v Severním Irsku. Má zase možnost provádět další útoky. V loňském roce zabili vězenského dozorce. V roce 2012 vzniklo několik frakcí. V Itálii počty útoků a počty zatčených v roce 2012 také narostly. Týkalo se to italských anarchistů. Hrozbu představuje především skupina F E. Tato skupina zastřelila generálního ředitele e, jaderné elektrárny. To je odchylka od obvyklého módu operanda, protože obvykle používají výbušniny v poštovních balících a představuje to jasný nárůst násilí. Tato skupina se také přihlásila k odpovědnosti. Pokud je o pravicový extremismus v návaznosti na útoky v Norsku, Breivikovy útoky a to, co se označuje za pravicovou extremistickou skupinu NSU v Německu v roce 2011, členské státy eh, posílili sledování pravicových extremistů a vedlo to také k celé řadě policejních opatření v roce 2012. Řada pravicových extremistických for byla proto zakázána anebo uzavřena, včetně nejprominentnějších německojazyčných. V listopadu italští policisté zatkli čtyři osoby a prohledali 17 domů v celé Itálii při vyšetřování italského fóra neonacistické webové stránky. Podezřelí jsou obvinění z toho, že ty stránky využívají k podněcování etnického a rasového násilí. Několik členských států zdůraznilo, že internet je významný v této oblasti pro radikalizaci a nábor a zakládání sítí a také mobilizaci zastánců nebo podpůrců. V posledních letech také eh, dochází k větší spolupráci mezi násilnými ekoanarchisty a ochránci zvířat. Na národní úrovni to stoupá. Současná povaha těchto skupin přitahuje osoby, které mají sklon k násilí. Takže abych tu zprávu shrnul, paní předsedkyně. V klíčových rozsudcích a v trendech vidíme, že teroristická hrozba v EU je stále silná a různorodá. Stále více se využívají střelné zbraně u celé řady teroristických a extremistických skupin. Současné ekonomické podmínky v EU nemají negativní dopad na celkový terorismus, násilí a extremismus. Navzdory náročné ekonomické situaci a souvisejícím úsporným opatřením v EU, například útoky extremistů, násilných extremistů od roku 2008 narostly. Situace na Blízkém východě a Severní Africe je také podstatná pro teroristickou hrozbu. Jednotlivci, kteří chtějí například bojovat v Mali, mohou představovat hrozbu po svém návratu do EU a také narostl počet únosů v tomto regionu. A jak už jsem říkal, současná eh, občanská válka v Sýrii také přitahuje radikalizované občany EU a došlo k značnému nárůstu počtu osob, které jeli do Sýrie. Europol je proto velice aktivní, snaží se poskytovat podporu úřadům členských států v boji proti všem formám terorismu a násilného extremismu. Nadále poskytujeme operační podporu, když je to možné. A nejmarkantnější asi je z hlediska operační podpory, kterou poskytujeme v posledních letech, že hrajeme vůči roli při vyšetřování bombových útoků v Bulharsku v loňském roce. Bulharské orgány nás hned další den vyzvali k tomu, abychom poskytli pomoc. A kromě podpory ve formě přístupu k naší protiteroristické databázi TFTP jsme například zajistili analýzu. Byly tam dvě konkrétní věci, které jsme poskytli. Byl to jedinečný a podstatný příspěvek. Pomáhali jsme na základě vyšetření místa činu zjistit, že k útoku došlo pomocí rádiově kontrolovaného zařízení. A za druhé, máme specializované dovednosti, které se obvykle využívají pro zjišťování padělaných dokumentů. Podařilo se nám zjistit, na které tiskárně byla vytištěna, byl vytištěn padělaný řidičský průkaz, který byl nalezen na místě činu a to pomohlo identifikovat za důležité vazby v tomto případě a najít příslušné podezřelé. Také máme Evropský bombový systém, což je platforma pro sdílení informací o výbušninách. Poskytují se také třeba technické zprávy o technických útocích, bombových útocích italských anarchistů. Máme také síť další síť pro výbušniny a pravidelně posuzujeme hrozbu. A navíc jsme spustili nový cestovní teroristický program s polskými státy, abychom zjistili, jak a kam lidé jezdí, tyto nově radikalizovaní občané, kteří jdou třeba do Sýrie, ze Sýrie a na další místa. Mnohokrát děkuji za pozornost, paní předsedkyně. Thank you, Mr. Wainwright. And... Mnohokrát děkuji, pane Wainwrighte. A okamžitě předávám slovo panu Dekarchovovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být stručný. Zopakoval bych, jestli mohu, jak já vidím tyto tendence na základě této skvělé zprávy. A potom bych něco řekl k politickým důsledkům, které vyvozujeme v radě ve snaze postavit se této hrozbě. Pokud je o tu hrozbu, jak říkal Rob, jedná se o terorismus, který nesouvisí s EU. To je v podstatě dobrá zpráva, přestože ta čísla poukazují na několik případů zatčení a stíhání. Nicméně je to zlepšení, pokud jde o separatistický terorismus, třeba ETA a podobně. Samozřejmě došlo před více než rokem k Breivikovu útoku, nicméně prozatím nepo, nepozorujeme nárůst na levici. Další dvě teroristické skupiny, nebo k tomu se ještě vrátím, byly zmíněny PKK, to je pořád ještě organizace, která je aktivní v Turecku a je důležité, abychom je zařadili na seznam teroristických organizací, na seznam EU, je důležité, abychom stíhali členy PKK v Evropě, protože v jistém smyslu to pomáhá celému procesu v Turecku. Vy víte, že turecký premiér zahájil mírový proces s vůdcem PKK. A to ten proces také podporuje. Rob zmínil vyšetřování Burgasu. K tomu nebudu nic dodávat. Musíme se pořádně zamyslet nad tím, jak se takoví lidé chovají v Evropě, jak vybírají peníze. Je to něco jako PKK, jako skupiny, které nechtějí útočit na Evropskou unii, ale chtějí útočit mimo. Jde tedy mimo jiná o Burkas a o Kypr. Tahle jsou to věci, které souvisejí s Al-Qaidou. Tato skupina se hodně vyvíjela od 11. září teď už není schopná provádět komplexní sofistikované útoky. Třeba v Pákistánu je na tom mnohem hůř než dřív. Víme, že ta hrozba už není tak velká. Je diversifikovanější a to má také dopad na to, jak musíme my pracovat. Samozřejmě ta tendence se týká tří směrů, jak ukazuje velmi dobře tato zpráva. Za prvé dochází k proliferaci franšíz al kaidy I když se možná můžeme ptát, jestli je chytré odkazovat na franšízy jako takové, protože to jaksi vypadá, že je jakási síť. O tom diskutují experti. Ale máme několik skupin s místní regionální agendou, ale všichni mají společnou globální džihadistickou agendu al qaidi Máme al qaidu v Iráku, v Syrii, ti se spojili, chtějí Al-Sham iránský islamistický stát. Máme HUJP v Jemenu, to je pořád ještě nebezpečná franšíza, hodně kreativní, pokud je o výbušniny. Pořád chce zasáhnout Západ a prosazuje individuální džihad. Ten lednový útok ve Francii v podstatě je výrazem nové tendence Al-Kaidě. Souvisí to se skupinami v Mali, se Šababem v Somálsku a také se skupinou v Nigerii. Možná jste nedávno viděli, že tam došlo k útoku, který měl 197 obětí na životech, 187 obětí na životech. A další znepokojivá tendence v regionu Sahelu je samozřejmě propojení mezi terorismem a drogami. Já nechci zabředat do diskuzí o tom, jestli tato teroristická skupina obchoduje s drogami nebo ne, ale tyto dvě věci mají velký dopad na tuto zemi. A proto právě Mali tak rychle skolabovalo. A samozřejmě máme Al-Shabaab. To je jedna věc. Druhá věc, kterou zmínil Rob, podstatě stále větší počet mladých Evropanů, ale nejenom mladých Evropanů. Je tam celá řada lidí, kteří žijí v severní Africe a v jiných částech světa. Přicházejí na aktu- místa, kde zrovna něco probíhá. Samozřejmě znepokojivý vývoj je Sýrie, která všechny přitahuje. My jistě nemáme přesná čísla, ale když se podíváte na ta čísla, která dostáváme od členských států, vidíte, že v Evropě jsou to stovky. A když to k tomu přičteme ty, kteří žijí na Balkáně a v Africe, jsou to tisíce. A to je podstatné číslo. Ne mnoho z nich jsou radikálové, ale když budou ve válce, budou vycvičeni, budou radikalizováni na místě a pak se vrátí do Evropy pokud tam nezahynou, tak budou představovat závažnou hrozbu pro naši interní bezpečnost. Třetí trend, a to je v podstatě noční můra bezpečnostních složek, jsou ti osamělí vlci nebo ti souloví teroristé. Na internetu nepozorujeme žádnou vazbu na al qaidu na její jádro nebo franšízy. Jde spíš o to, co oni vidí v médiích. Velice rychle je tady několik faktorů, které buď umocňují nebo mohou umocnit tento trend. Já jsem právě zmínil, že příliš ještě máme mnoho států, které nejsou schopné ve světě tento problém řešit. A džihadisté toho mohou využít k přeskupení, jak vývoji. Ty země představují útočiště, já je nebudu zmiňovat, ale pořád je jich ještě hodně. Rok 2014. Odchod z Afghánistánu. To stále ještě eh, vede k různým otázkám v souvislosti s Afganistánem, Pakistánem, Tadžikistánem, Uzbekistánem. A teď bych byl nerad, kdybyste mi špatně rozuměli, ale jsou tři země. Samozřejmě to, co se stalo v rámci arabského jara, to je skvělá zpráva, protože lidé projevili přání mít větší lidská práva, méně korupce a tak dále, větší demokracii. Nicméně tento proces má několik důsledků. Za prvé, oni naprosto rozrušili bezpečnostní složky a nepokusili se o hloubkou restrukturalizaci bezpečnosti. Takže dnes je v podstatě mnohem snadnější, aby případní džihadisté opustili předměstí Casablanca a odjeli do Sýrie. Je to snadnější než před lety. A za druhé, my víme, že vývoj ekonomiky, pracovní místa, boj proti korupce, vylepšení zprávy a demokracie, to všechno trvá nějakou dobu. A rychlost reform může mít určité důsledky z hlediska zklamání, frustrace, deziluze. A salafistické skupiny se to samozřejmě pokusí využít. A když se pokusíte na, podíváte na ty počty třeba šaristických skupin, které vznikají v posledních měsících, od Maroka až po Jemen, je to znepokojivý vývoj. Ne všichni jsou násilní, ale někteří členové těchto skupin násilní jsou. Za čtvrté, rozkol mezi e, sunisty a šiajty, šíty, Rob říká, to je dobrá zpráva, že současné ekonomické podmínky v EU neměly negativní dopad na celkový terorismus. To je dobrá zpráva. A nové technologie, dostupnost informací na internetu, syntetická biotechnologie, kybernetické útoky a tak dále mohou hrozbu umocnit. Není tedy politické důsledky. Já to hodnotím tak, že Evropská bezpečnostní strategie, tak jak byla přijata, je pořád relevantní a nevyžaduje aktualizaci. Výzvou teď je dál tu strategii implementovat postupně, plynule, ve všech pilířích. Bránit, ochraňovat, stíhat, reagovat. A stále více vyvíjet tu vazbu mezi interním a externím aspektem této hrozby. O to jsme se v nedávné době snažili. Snažili jsme vyvodit důsledky útoku na Menasu a krize v Sahelu. Stačili jsme se dát dohromady všechny aktéry v Bruselu, ty, kdo mají na starosti zahraniční politiku a justici a vnitro. A to vedlo k celkem zajímavým diskuzím v Radě pro spravedlnost a vnitro 7. března na základě materiálu, který jsem společně s komisí předložil zamýšleli jsme se nad tím, co ještě musíme udělat v regionu Sahelu, s tím, že využijeme všechna aktiva, která máme. CSDP, CSP, spravedlnost a vnitro, boj proti drogám, proti terorismu, s tím, že se budeme snažit prosazovat bezpečnost a vývoj integrovanějším způsobem. A já se budu zabývat důsledky pro interní bezpečnost EU, otázkami, jako je ochrana kritické infrastruktury, prevence problémů s leteckou bezpečností, radikalizací, náborem a únosy. A poslední věc, pracujeme na jednom aspektu této diskuze, a to jsou zahraniční bojovníci. Jak ten problém můžeme řešit? Jak můžeme zabránit tomu, že mladí Evropané budou jezdit do Sýrie? A musíme se připravit na jejich případný návrat pokud se nám nepodaří zabránit jim v tom, aby tam odjeli. Díváme se na ten jev, protože je to obtížný jev, špatně se to chápe. Těch případů je celá řada, jsou to romantici, kteří mají romantické představy, nejsou to radikálové, kteří chtějí pomoct, chtějí pomoct eh, svobodné syrijské armádě sesadit eh, eh, v režim, pak jsou tam lidé, kteří už jsou radikálové, které posílají jejich sítě, pak potenciální džihadisté, kteří chtějí bojovat. Takže my se snažíme mobilizovat všechno, co máme v Europolu, i ve spravodajských službách, ve Frontexu a v komisi. A také se musíme zamyslet nad tím, jak tomu můžeme zabránit, jak zabránit těmto osobám, aby odjeli a jak pomoct při jejich návratu. Teď je to taková fáze brainstormingu, je to obtížná věc. Za třetí, musíme se zamyslet na represivnější reakcí, musíme zvážit legislativu v Evropě. Já nevím, jestli se 20 členských států má odpovídající legislativu k řešení tohoto problému. Možná si vzpomínáte, že potom útaku ve Francii se Francie rozhodla přijmout nové zákony které ošetřily například to, že někdo odjede za výcvikem do zahraničí. Takže tím se teď zabýváme a uvažujeme o tom, jestli bychom v určité fázi neměli mít třeba mm, ne rámcové rozhodnutí, ale spíš směrnici v Evropské unii, která by takovéto chování také pokrývala. A žádáme Eurojust, aby se zamyslel nad trestní nebo trestně právní politikou. Jak to tedy řešit? Protože to je těžká věc. Jak k tomu přistupovat? Jako trestně právním přestupkům nebo administrativním přestupkům. A další aspekt, který představuje velkou výzvu, je to, jak mobilizovat víc pravodajských informací a údajů o cestujících. To má také dopad na rozhodnutí, které tento výbor přijal včera. Tam šlo o e, jméno evidenci cestujících. Nechci nic říkat k vašemu rozhodnutí, chci jen zopakovat, že my jsme v Evropské unii přesvědčeni o tom, že evropský systém mne evidence cestujících by představoval přidanou hodnotu a zabránil by tomu, že zahraniční bojovníci by přicházeli k nám. Pomohl by nám zjistit, o koho jde a zabránilo by to mladým lidem v tom, aby odjížděli na výcvik do zahraničí, protože jinak je opravdu těžké něčeho takového dosáhnout. A zcela na závěr, poslední aspekt je samozřejmě to, co musíme udělat ve vztahu k třetím zemím, zvlášť transitním zemím, jako Jednou z nich je Turecko, ale jsou i další. Musíme spolupracovat, abychom ten problém řešili. To je vše z mé strany. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you, Mr. De- děkuji, děkuji, pane Dekerchové. Mám šest kolegů, kteří si přejí slovo. Pan Kirkhope, paní Romero Lopez, paní Mathieu, paní Intveld, paní McIntyre a pan, McIntyre a pan Bronze. Já tedy zahajuji diskuzi a poté pohovoří zareagují naši hosté. Nejprve pan Kirkhope. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, panu Wainwrightovi a panu Kercho de Kerchove za informace, které byly velice užitečné a jasné. A také i chci poděkovat Europolu za zprávu, což je příklad toho, jak Eh, eh, přiměřeně, stručně, se všemi informacemi předkládat zprávy. To samozřejmě rádi vidíme. Velice atraktivní forma. Já jsem se chtěl vyjádřit k PNR. Jak víte, já jsem zpravodajem v této věci, ale já vzhledem k posledním poznámkám spíše raději k tomu nebudu hovořit a uvidíte, kam se s tím dostaneme, me, jak víte, já obhajuji tedy celou tu oblast, eh, jenom to, co je předmětem té zprávy. Je třeba, abychom si vyměňovali informace a mm, samozřejmě s tím, že je třeba zároveň chránit i veřejnost. Já mám ale tuto otázku spíše. Pan Wainwright zmínil několikrát ve svém úvodu otázku těch teroristů, kteří jaksi vyrůstají ve své domovině homegrown. To mě velice fascinuje tento termín, eh, protože to jsou teroristi, kteří se prostě narodili v nějaké konkrétní zemi. A mm, takže eh, mm, bez ohledu tedy, kde potom páchali. Já se ptám, kde jste vzali tu definici, protože někdo se může někde narodit a potom odjede z té země a mm, takže v podstatě jak si asi tam dostane tu indokrinaci, tam se naučí tedy ty dovednosti teroristické, takže jak je to s tou definicí homegrown? Hmm, tedy hmm, hmm, samozřejmě eh, ta osobnost potom se i utváří díky tomu výcviku, výchově a i eh, jak si i ty finanční a jiné prostředky se jim dostávají tam homegrown, tam doma. Takže to eh, je zajímavý koncept ve srovnání s tím, kdo tedy vyrostl v západní civilizaci. Děkuji, paní Romero López. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Takže eh, co se týče informace, které se nám dostalo, tak eh, v roce 2012 to panorama, co se týče terorismu v Evropě, tak se zdá, že organizovaný zločin eh, narostl a jak řekl velice dobře došlo k takovému přechodu mezi těmi tou organizovanou zločinností v těch různých eh, sítích ke organizované činnosti podle jednotlivých buněk. Takže asi není tak teď nutné, eh, aby existovaly ty organizované struktury pro teroristické útoky. To je zřejmé. Terorismus Mm, v podstatě teroristické činy plánuje málo lidí vždycky a třeba i ty prostředky nemusí být velké a mohou být, ten dopad může být obrovský, jako třeba to, co se stalo v Bostonu. Tam asi zatím nebyla žádná organizovaná síť. A to e, znamená, že my, občané, jsme více zranitelní poněvadž vlastně my sice můžeme trestně stíhat lépe možná organizovaný zločin, ale takové eh, ty spontánní typy trestné činnosti, která není organizovaná, tak to je těžší. To znamená jinou strategii. Je zřejmé, že to je propojeno s otázkami jako obchodování s drogami a se zbraněmi a třeba i, i jak si s tím byla napojena ta válka v Mali, ale samozřejmě my mm, jsme zažili to v Madridu, kde ten útok byl propojen s drogovou trestnou činností. Ano, to je pravda, to může vzniknout kdekoliv, v jakékoliv jiné zemi, to je pravda, opět se to objevit může, ale za poslední leta to naštěstí nenastalo na evropském území zemí. Já se tedy chci zeptat eh, vůči tomuto jevu, to znamená, hovořit o nové strategii. Eh, jakou novou strategii mít v Evropě? Je jasné, že informační služby, spravodajské služby tedy eh, musí zvýšit svoji činnost. Jak tedy lze tedy proniknout do určitých prostředí a potom vyprovokovat podobný typ teroristické činnosti? tedy do jaké eh, eh, míry v podstatě i eh, to, ta nenávist, která jak si teď se tak eh, různě šíří, ať je to zprava, extrémní pravice nebo náboženská, tak to všechno jak si je živnou půdou pro ty mm, třeba mm, mm, mladé lidi, kteří potom je to vyprovokuje vlastně k té trestné činnosti. Takže to, že se to tady kultivuje a eh, ta nenávist, eh, to znamená i větší sociální práci, protože jinak to může vést k vyprovokování podobných činů. A je třeba tedy jít ke kořenům. A, to znamená ne tedy taková oslava tady nenávisti, ke které tady teď dochází a to se pořád zvyšuje. A policie tedy mm, samozřejmě bude muset mít i mm, vlastní specializované týmy, jako má třeba pro případy terorismu, ale musí také i lépe se zabývat tím, jak se dostávat do těch různých prostředí, kde vzniká mm, ten terorismus. A také i hovoříme o harmonizaci legislativy, která se týká boje proti nenávisti. Ano, v některých eh, státech tedy trest, je, mm, eh, jsou trestné tyto podobné projevy nenávisti, ale jinde ne. A dále otázka, eh, na, která se týká těch spravodajských informačních služeb. Zde je třeba lépe koordinovat spravodajské služby členských států tak, aby v koordinaci s Europolem, s Eurojustem, já vím, že to je velice komplikované téma, protože spravodajské služby, jak si ty k tomu nejsou příliš nakloněny, ale je třeba, abychom pracovali nejenom v evropském prostředí, ale v mezinárodním prostředí. Je třeba spolupracovat se spravodajskými službami různých vlád, protože jinak asi e, těžko s tím něco uděláme, protože musíme mít informace především. Informace o tomto typu terorismu. Je to nový typ terorismu, a možná nebo spíše úplně starý typ, ten e, velice starý typ e, terorismu, který se tady objevil teď. A také bych se chtěla zeptat, pokud jde o internet, sítě na internetu, zde nemáme žádné mezinárodní předpisy, které bychom mohli použít eh, při eh, trestním stíhání nenávisti, která se šíří po internetu a tam lze tedy velice dobře šířit nenávist. Máme různé prostředky pro to, abychom to zakázali nebo eh, jako, jaké předpisy bychom potřebovali, abychom to mohli kontrolovat, abychom mohli tedy se dostávat do těch prostředí a mm, včas identifikovat eh, tyto jevy. A eh, samozřejmě teď sever Afriky, mm, ty zde byly citovány, ale mm, tam nám právě selhala ta spolupráce. Takže spolupráce asi to je, je to jediné mm, platné řešení. A dále ještě informace ohledně směrnici, eh, a, mm, eh, která reaguje na ten atentát ve Francii, takže já bych chtěla vědět přesně, o co tady šlo. Děkuji. Paní Matěje. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla mm, eh, poděkovat panu Wainwrightovi za vynikající studii, kterou nám poskytl jako jeho zvykem. Já mám pár otázek. Vy jste hovořil o těch prekursorech výbušnin a řekl jste, že jste skonstatovali, že eh, v podstatě tady mm, Eh, jak si jsme téměř bezmocní vůči těm novým útokům teroristickým. Já vím, že se připravuje eh, nový předpis, ale není to úplně uspokojivé, protože některé členské státy tam požádali o výjimky a tak dále. Já se ptám, stále ještě se to nějak bude vylepšovat. Mm, to znamená, abychom, eh, aby se snížil počet používaných prekursorů a v těchto, při těchto útocích a my jsme ve výboru Krym v úterý za pomoci Europolu, za pomoci Evropské komise a e, Evropského svazu obchodníků se zbraněmi jsme právě e, e, uspořádali slyšení obchodování se zbraněmi. A bohužel Europol má velice málo údajů ohledně obchodování se zbraněmi v EU, což je škoda chtěla bych se zeptat, eh, zda by bylo možné, aby členské státy, a možná i pan de Krkov se k tomu může vyjádřit, můžete apelovat na členské státy, aby vám dávali více údajů? Protože, jak to vypadá, eh, čísla, údaje, která, které máte, tak bohužel těch moc nemáte. A členské státy ani je neschromažďují. E, z Francie vím, že toho dostáváte hrozně málo. A já se ptám, o jaké zbraně jde především, protože samozřejmě Kalašnikovi z Balkánu, tam ten útok asi je odlišný, než když se to spáchá s loveckou puškou, kterou nikdo ukradl e, v nějaké rekreačním objektu, protože to tam osoba neměla v trezoru. Takže já se na to ptám. Víte, že v roce 2015 se bude novelizovat směrnice o zbraní, která se týká zákonného držení zbraní, tedy myslivců, e, sportovců, sportovních střelců a tak dále. Takže e, budete se snažit lépe chránit v tomto Evropskou unii také e, bez toho aniž nutně by to poškodilo ty eh, eh, osoby, které eh, zákonně drží zbraně. Já vím, že ve Francii teď se transponuje směrnice o sportovní střelbě a ti sportovní střelci teď musí povinně mít trezory doma, aby tam ukládali své zbraně a možná to by bylo dobré rozšířit v celé Evropě, ale já se ptám, zdali obchod se zbraněmi, které slouží teroristům, zdali to jsou většinou zbraně odcizené eh, od těch zákonných držitelů zbraní, nebo zdali to jsou ty typy těch kalašnikovů, které se sem dostávají do Evropské unie. Zatím nevíme. A vy byste měli tedy požádat členské státy, aby vám ty údaje předávali, eh, protože tady členské státy se nechovají seriózně. A mm, takže mm, před eh, nějakou dobou jste nám představili další studii, kde se hovoří o tom, že při těch teroristických útocích eh, dochází k většímu nárůstu počítačové kriminality. To je velice eh, nebezpečné. I pedofilie také teď eh, mm, hodně narostla kvůli počítačové kriminalitě. A já osobně tedy vidím počítačovou kriminalitu jako velice nebezpečný jev. A já se tedy ptám, co bychom s tím mohli udělat. Zde bychom potřebovali odpověď a mm, protože mm, mm, to víme, že mladí lidé to je riziková populace, protože často tedy eh, je rekrutují třeba extremistické organizace, či náboženské, či jiné extremistické organizace, protože ještě ta jejich eh, třeba osobnost není tak utvořená a právě eh, často přes počítače. A co tady udělat? Jak eh, tedy lépe kontrolovat eh, eh, ty počítače, počítačovou kriminalitu, vytvářet nějaké černé seznamy, co tedy dělat lépe? a pan der Kekhoff hovořil o evropském PNR. Moje frakce, stejně jako vy, my skutečně litujeme, jak to včera dopadlo, protože tady došlo k, mm, k tomu, že jsme snížili možnost prevence a vím, že některé členské státy hodlají zavést evropské PNR, ale bohužel včerejší hlasování to zamítlo z důvodu zcela mě nejasných, obskurních. My jsme to nepochopili, protože bezpečnost evropských občanů to je základní právo, první základní právo a bohužel, bohužel, dočasně, do, asi, e, jsme selhali. A Čekáme tedy teď na rozhodnutí v plénu a uvidíme, zdáli plénum nám dá zapravdu. Já doufám, že ano a doufám, že eh, eh, těch 16 členských států mm, bude vyvíjet své vlastní PNR a budou čekat na evropské PNR, což by bylo daleko uspokojivější z pohledu bezpečnosti občanů. Děkuji, paní Intveld. Ano, děkuji paní předsedkyně a já chci také poděkovat panu Wainwrightovi a panu Hoffovi. Děkuji panu Wainwrightovi za výroční zprávu, která je velice užitečná, možná ne co se týče absolutních čísel, ale spíše co se týče popisu trendů. A i přes počet obětí, které jste zmínil, tak je třeba si uvědomit, že pořád ještě Tady jsme daleko bezpečnější vůči teroristům v Evropě než v USA a jinde na světě. Za to určitě také děčíme. Dále, když kolegyně Matěje právě řekla, že lituje to konkrétní hlasování, k tomu se vrátím, ale čeho já lituji, že tento parlament již před rokem odhlasoval zprávu, která požaduje, aby komise a rada provedly vyhodnocení efektivity našich protiteroristických politik. Já jsem neviděla vůbec nic na papíře, co by o tom psalo. Takže možná pan Dekerchove na to odpoví, protože s veškerou úctou vůči vám, my eh, zatím vy jste eh, eh, tedy od té doby, co jste ve funkci, i předtím, když jste byl v jiné funkci, tak jste pořád říkal, více, více předpisů chceme. A já bych se, já bych chtěla vědět, zda stávající legislativa je k něčemu. No, protože každý teroristický útok, včetně těch nej, nedávných, nám ukazuje na jednu věc, a to především, že ti pachatelé již byly e, osoby známé s pravodajským službám. V případě Bostonu například, tak tam se ukazuje, že jeden z podezřelých, ten, který e, zemřel, tak v podstatě již byl vyslýchán FBI a on, e, to je jistá věc, on, on protože hodně cestoval, tak o něm museli mít velice rozsáhlé PNR. A já se tedy ptám s takovými obsáhlými informacemi, proč tedy pořád říkáte, potřebujeme více a více předpisů? Možná také bych jste měli hovořit s našimi kolegy v Norsku a zeptat se jich, jak oni vyřešili e, teroristické útoky, zdali oni e, zpřísnili svou legislativu. A definice, to je vždycky komplikovaná věc. Co to je terorista? Já, mě překvapuje, že vy hovoříte pouze o muslimských teroristech, když máme e, každý rok zprávy o tom, že e, Většina útoků v podstatě jsou e, nacionalistické, separatistické povahy, ať je nazvete jakkoliv. A vy máte takovou utkvělou představu, takovou obsesi. E, a také e, mě zarazilo to, co řekl pan Wainwright ohledně škrtů a e, e, e extremistické násilí, jak to nazýváte. E, já si kladu otázku, jak to definovat. To je otevřená otázka, já to nemám odpověď. Jenom si kladu otázku. Hnutí, která zjevně byla demokraticky zvolena jako Gordon, a nebo možná tady asi šlapu eh, na špatnou půdu, a nebo tedy eh, eh, ty skupiny hnutí, která třeba neakceptují demokratická pravidla a mají ve svém programu zničit demokracii Gordon Dorn. Já nevím, zdali je to teroristické hnutí, ale určitě hlásá extremistické násilí. A také i tam jsou, do tom patří ti mladí, kteří jedou do Syrie, protože oni nepáchají své činy na evropské půdě, ale je to propojeno pořád s problémem chudoby a sociálního vyčlenění. A dvě poslední poznámky. Jednak eh, hovoříme, já jsem hodně toho slyšela o mladých Evropanech, kteří jsou pachateli, eh, eh, kde, já bych řekla, většinou jsou to mladí muži. Ne, že ženy by byly lepší eh, eh, eh, stvoření, ale je to statisticky tak prostě. Takže hlavně mladí muži, velice málo mladých žen. A nakonec k evropskému PNR. Já vím, že mnoho lidí rozčilo, že jsme to zamítli včera, ale to nebylo z důvodu, že by to bylo něco jaksi obskurního, ono to bylo křišťálově jasné, protože Eh, samozřejmě mm, eh, eh, tady nevím, které těch 16 států bude dělat PNR, ale přece členské státy mohou mít své PNR, když budou chtít a to přece nepotřebujeme mít evropské PNR a není tady žádné bezpečnostní vakuum. Paní McIntyre, děkuji paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat Europolu za prezentaci a za skutečně velice poučnou zprávu. A především, hmm. co mě zajímá, je odstavec, který hovoří o e, zvýšené používání e, střelných zbraní. To je tam, když hovoříte o těch extremistických a teroristických skupinách. Já tady nejsem první, kdo to říká, že e, počet se zvýšil tedy počet těch, těch tragických případů střelby doma se v evropských státech a Samozřejmě eh, eh, používání munice a střelných, střelných zbraní a obchodování s nimi, to je, eh, to je tedy transevropský problém, to znamená, musíme to řešit evropsky a my musíme mít různé tedy technologie, procesy, metody, abychom bojovali s tímto konkrétním typem trestné činnosti já tady nechci tady eh, hrát na písečku Spojeného království, ale já chci, hm, chci hovořit v duchu eh, sdílení eh, a vyměny zkušenosti. Ve Spojeném království došlo k hm, velkému snížení používání střelných zbraní, protože my máme národní jednotku pro balistiku a tento typ trestné činnosti páchané střelnými zbraněmi a E, mělo to úspěch a možná spíše je to asi pro Interpol než pro Europol. Ti hodně e, se zabývají takovouto tedy e, spravodajskou činností, pokud jde o držení, nezákonné držení střelných zbraní, takže se ptám, zda Europol také má o tuto oblast nějaký zájem. Pan Brons? Mr. Wainwright, uh... Pan Wainwright řekl, že zde je dost velký počet potenciálních teroristů či teroristů, kteří eh, byli začeni, když jeli či vraceli se ze Sýrie. A také i Europol sleduje eh, instituce či vlády v členských státech, které někdy e, zakrývají, že tedy v podstatě překročili tu hranici tím, že e, jakoby poskytují humanitární pomoc, ale de facto financují tyto aktivity. I zde, pan, jste hovořili o e, Eh, eh, tom, že je třeba tedy eh, zvýšit tu aktivitu mm, proti šíření násilí na sítích a podobně. A já se ptám, děláte rozdíl mezi těmi různými tedy deklaracemi a, a signály a čistě politickými deklaracemi? se kterými třeba někdo nesouhlasí, ano, protože to mohou být tedy různé deklarace politické či náboženské, ale třeba, ale přece eh, musíte tedy udělat rozdíl. Na to je i první dodatek ve Spojených státech je zde e, e, věc, že někdo navádí k násilí, anebo někdo přednáší nějaké takové deklarace. A e, potom dále tedy ty teroristé, kteří jsou třeba nepropojeni s jinými, jako například ta střelba v té náboženské, tedy židovské škole ve Francii, nebo Breivik v Norsku. A jak tedy zabránit vůbec tomuto? Eh, protože mm, a nejenom potom tedy to prošetřit posléze ex post. A homegrown, to je zajímavý termín. On se nepoužívá proto, abychom i tedy popsali eh, ty irské teroristy nebo baskické teroristy, kteří páchají teroristickou činnost v Baskicku, ale zdá se, že to je eufemismus pro ty, kteří jsou homegrown, ale ne home descended. Takže prosím, k tomu se můžete vyjádřit, jak chcete. Děkuji. A pan Papa Nikolau? Děkuji, paní předsedkyně. Ano, skutečně oba řečníci nám poskytli eh, velice zajímavé informace ve svých prezentacích a moje otázka eh, vyplývá z diskuze takže ti, kteří byli, když se podíváme na ty, kteří byli zatčeni, takže eh, eh, zde se ptám, pokud nějaký občan se na mě obrátí a zeptá se mě, eh, migrační toky do Evropy, jak mají, negat, mají negativní dopad, nebo je to nějak propojeno s tím negativním dopadem na teroristickou hrozbu, tedy vztah mezi migračními toky do Evropy a teroristickou hrozbou. Takže to je otázka jasná na vás. Dobře, já budu muset požádat tlumočníky o porozumění o 10 minut navíc. O víc požádat nemohu, vzhledem k tomu, že jsme začali pozdě tuto debatu i dnešní dopolední zasedání a požádám vás, abyste se každý pokusili odpovědět v pěti minutách, protože už opravdu nemáme čas. Takže pan Wainwright. Ano, děkuji mnohokrát a děkuji také za zajímavé otázky. Já se nebudu snažit odpovídat postupně v zájmu času, ale se skupím je podle témat. Nejprve definice. Pan Bronx a Někdo další měl výbornou připomínku. Ano, musíme být opatrní, pokud je o to, co tím máme na mysli. Ano, vezmu si tu radu k srdci a budeme trošku opatrnější v tom, co tím máme na mysli. V podstatě jde o to, co ty lidi radikalizuje. Jestli jsou to ty země nebo nějaké jiné faktory. V této zprávě i dnes tady jde o to, do jaké míry hrají roli konflikty, jako třeba Sýrie, a také internet jistě hraje určitou roli. Do jaké míry podmínky v jejich domácím členském státě hrají nějakou roli. Nebudu teď zacházet do této debaty, jde o otázku sociální soudržnosti, výši nezaměstnanosti a tak dále. Ale v zásadě jde o to, jak říkal pan Dekerchov, že ta hrozba je rozmanitá, hůř se předvídá, jednotlivci se sami radikalizují, často přes internet, ve jménu nebo na podnět něčeho jiného. Paní Intel také mluvila o tom, jak rozlišovat mezi různými osami násilí. My k tomu přistupujeme velmi zjednodušeně. Vycházíme z národní definice, kterou uplatňuje každý členský stát. Takže každý členský stát, když nám předkládá údaje, které potom shrnujeme v této zprávě, sám určuje, co naplňuje tato kritéria, ale jistě je to komplexní. Internet už jsem zmínil, o tom mluvil i pan Romero Loptes, paní Matias a další. Internet je důležitý. Co můžeme dělat navíc? Už několik let Europol vede takzvaný projekt Check the Web. Sledujeme otevřené materiály, webové stránky, kterých stále přibývá pokud je o velice radikální poselství. Jejich cílem je radikalizovat ostatní. A toto je velice dobré opatření ve vztahu členským státům, kde se snažíme najít lidi, kteří toto mají na svědomí. Co můžeme dál udělat při vyšetřování v kybernetickém prostoru? Někteří z vás už o tom mluvili, narážíme na určité limity z hlediska legislativy, z hlediska toho, co je k dispozici na internetu. To je celá další oblast. O té tady teď dnes nemůžeme mluvit. A řekl bych ještě jednu věc, a totiž, že máme velice slibný projekt se Spojenými státy, s Ministerstvem vnitřní bezpečnosti, sledujeme, do jaké míry internet a další faktory umožňují radikalizovat solové teroristy a další osoby v Evropě a ve Spojených státech. A tento program nám pomáhá postavit se tomto vývoji násilného extremismu, zvlášť v případě jednotlivců. A zapojili se Spojené státy a další aktéři. Střelné zbraně. To je stále patrnější problém, paní Matív má pravdu. Nemáme dost údajů o členských států a proto hodnocení závažné trestné činnosti ukazuje, že střelné zbraně nejsou příliš velkou hrozbou. Já si myslím, že jde o to, že nemáme spravodajské informace o členských států, kde potřebujeme. Ani McIntyre mluvila o jednom příkladu osvědčené praxe ze Spojeného království. Já jsem o tom mluvil v metropolitní policii. Možná, že něco takového bychom mohli mít v celé Evropě. Takže jsou tady určité nápady, určité podněty, ale jak říká paní Matiu, nakonec musíme vycházet z informací od členských států. Pokud jde o další věci, zmínil bych jednu další věc, a totiž, a to je věc, o které mluvil pan Bronx, jak tomu zabránit. Paní, mis, paní Infeld má pravdu, ve většině těchto případů jsou to známí lidé. Burgasu to tak ale nebylo. Bulharské orgány neznaly ty podezřelé útočníky, ale ve většině těchto případů známí jsou. Není tady FBI, aby se dnes obhajovala. Samozřejmě i v amerických médiích obvinovali FBI, ale je možné, že policie a bezpečnostní složky naradí na, na, narazí na spoustu lidí a je správné, aby eh, v určitých případech nedělali nic, protože nemají třeba důkazy nebo informace, ale pokud ti lidé potom se dopustí závažného trestného činu, to samo o sobě nedokazuje, že tyto orgány to mohly předvídat. Nejdůležitější je, a to se říká na celé řadě for, že potřebujeme něco proti tomu, co vidíme na internetu, nějakou protiváhu. A to je úloha vlády, ale také e, společnosti, místních komunit, jejich vůdců, aby se proti tomu postavili, se postavili proti těm ošklivým aspektům islámu. A místo toho, aby lépe vysvětlovali, co se děje ve světě. Já předám slovo Žilovi. Mikrofon, prosím. Já se nebudu vracet k otázce definice domácího teroristy a tak dále. Je to prostě kategorie osob, kteří nemají žádnou vazbu na al nebo na franšízy al qaidy Ale samozřejmě nevždy jsou osamělí, protože jsou v kontaktu s ostatními, cestovali jako mera. Nebyl to úplný solista, byl v různých zemích. Já do toho nechci zabředávat, nicméně v řadě případů je neřídí žádná skupina. pak je tady ta otázka definice. Když se podíváte na definici EU, jde tam o skupiny, o struktury. Já už si nevzpomínám, jsou tam dvě nebo tři věci. Měli bychom tu definici přizpůsobit. Paní Romero López se ptá, jestli potřebujeme novou strategii. Jak už jsem říkal, ta celková strategie existuje. Bude prevence radikalizovaného náboru potřebujeme rekapitulovat a musíme se podívat na to, na čem jsme se dohodli před čtyřmi, pěti lety. Já bych neřekl, že je to zjednodušené, ale neměli jsme tehdy moc velké zkušenosti, když jsme před pěti, šesti lety připravovali preventivní strategii. Teď mají členské státy velké zkušenosti s úspěchy i neúspěchy a my to musíme aktualizovat. A pokud vím, komise chystá v nadcházejících měsících sdělení, Můžeme ho očekávat v listopadu a to nám pomůže aktualizovat strategii. Internet je podle mě veliká výzva. Jsou tam tři aspekty. Sledujeme to, to dělá Europol, ale ne dost. Oni nemají dost zdrojů, dost prostředků, protože nedává smysl mít 27 členských států, které to každý budou dělat sám. Já myslím, že kdybychom měli tuto službu v Europolu, mohli bychom mnohem více združit prostředky. Zatím se nám nepodařilo spolupracovat se soukromými sektory, se soukromými poskytovateli, navázat specifická partnerství, aby z internetu zmizely nepřijatelné webové stránky. Já vím, jaké otázky to vyvolává eh, z hlediska svobody projevu, ale něco potřebujeme udělat. Byli byste asi překvapení, co na některých webových stránkách najdete. Ale o tom právě mluvil Rob zřejmě jeden z nejdůležitějších aspektů je to, jak vybudovat něco jako protiváhu. Jak zajistit, že ti, kdo jsou vůdci v diasporách, v různých komunitách, odsoudí to, že se islám využívá za trestní účely. A my jako vlády musíme pomoct, musíme je podpořit, dát jim prostředky, dát jim zdroje. Protože my to neumíme udělat konkrétně, to neděláme moc dobře, ale potřebujeme aktivní hlasy v této debatě. Budování kapacity, nemáme čas zacházet do podrobností, ale je to jedna z obrovských priorit. Navýšit rozpočet, který je k dispozici, posílit schopnost členských států postavit se terorismu, řešit ten problém a zajistit víc případů odsouzených. Ve většině zemí, které čelí terorismu, vidíme, že stále méně, že je hodně málo lidí odsouzených, ale tím více se tomu budou věnovat, tím budeme bezpečnější. A teď pokud jde o, beru na vědomí tu otázku, která se týká údajů, které bychom měli mít o zbraních, budeme apelovat na členské státy, pokud jde o počítačovou kriminalitu. Takže v oblasti počítačové kriminality, tam jsme na tom daleko lépe než v počítačové bezpečnosti. A já jsem rád, co dělá komise s paní Eštonovou. Oni navrhli strategii, která se týká počítačové bezpečnosti, eh, protože eh, i v oblasti, já myslím, počítačové kriminality i díky Europolu jsme udělali velký pokrok, ale eh, to, že jeden den teroristická skupina nějaká jak si eh, eh, eh, zjistí možnost, tedy jak se dostat třeba do velína nějaké jaderné elektrárny nebo do centra řízení provozu leteckého, takže tam je to možné. To je to ne, ne, Česko můžeme vyhodnotit. I když bez, i ve Spojených státech se snaží tedy zjišťovat, jaká je zde hrozba tedy případného útoku proti takovýmto tedy e, zařízením a v, e, ani ve Spojených státech ještě nejsou na takovéto podobné útoky připraveni. A PNR. Je to paradox, že e, naše letecké společnosti mu, budou muset poskytovat PNR tedy eh, různým třetím státům na světě a tady mezi sebou to se dělat nebude. Eh, já vím, že členské státy mohou mít vlastní systémy PNR, ano, ale my jsme chtěli z evropské legislativy eh, garantovat vyšší úroveň a rovné podmínky pro všechny a skoordinovat tento prostor, protože je nás 27, takže tam budou určité díry a e, ti, kteří umí unikat radarům, tak vědí dobře, jak na to. E, Sofie bohužel odešla a ona, e, ano, ano, já jsem proto, abychom vyhodnotili politiky, které máme, tedy protiteroristického koordinátora a takže, ale to není, to je na komisi tedy, aby požádala Eh, eh, zprávy a my jsme tedy eh, já se nejsem schopen tedy ale podat zprávu o činnosti zpravodajských služeb, protože to není v kompetenci EU. Ano, já jsem proto, abychom nechtěli víc a víc, ale lépe a lépe, aby to šlo lepší a lepší legislativu, ne více. Třeba mm, jako teď se snažíme v oblasti střelných zbraní a další takže jde o to eh, adaptovat naši politiku spíše, než jenom eh, přidávat nové a nové předpisy. A, takže ještě já nemám tu obsesi eh, muslimskými teroristy. Nejsem posedlý, jak řekla i paní Intveld. Ne, to nikdy nikdo snad neslyšel že já bych dělal zde takový, mm, takové pojítko mezi teroristy a islámem, takový, takové žádné pojítko není. A mm, jsem, já jsem jenom zmínil PKK, což není tento jev, to je jiný jev. Migrační toky do Evropy a terorismus, to je otázka velice záludná, samozřejmě. Eh, migrační trasy se využívají, zneužívají i pro ty, kteří chtějí mm, jak si sem dostat a páchat teroristickou činnost. A to může být jeden z faktorů, když se ale podíváte teď, co se děje s těmi, kteří jezdí do, Cír- do Sýrie, tak třeba máte v Belgii několik tedy eh, jaksi těchto osob, které se tu narodili, jaksi konvertovali k islámu a a teď eh, se těší na to, jak se zapojí eh, v Syrii do těch bojů. Děkuji. Děkuji, dobře, děkuji, že jste přišli a reagovali jste naše dotazy. Děkuji i tlumočníkům za pochopení, děkuji i kolegům za účast a e, sejdeme se dál e, příště 6. 7. května. Přeji vám e, dobrou chuť.